Dobré ráno, dámy a pánové. Asi tady nejsme všichni na první bod na pořadu jednání, ale snad je nás tu dost. Nicméně návrh pořadu jednání máme a máme do něj jednu změnu a to, že hlasování o zprávě GOZES o nominálních hodnotách a na technických specifikacích euromincí Eh, tato zpráva se hlasovat nebude, vzhledem k tomu, že výbor Jury zatím neposkytl své stanovisko. A proto na ně budeme čekat a hlasovat tím pádem budeme za 14 dní. To nám doufám nespůsobí žádné problémy, takže raději počkáme na stanovisko právního výboru a navíc tady tím získáme trošku času na část hlasování na pořadu jednání. Tím pádem eh, se to indikativní časování trošku posune, tak jak jej máte v návrhu pořadu jednání. A snad tím pádem budeme mít víc času na jiné věci. Tedy první eh, bod na pořadu jednání, tedy eh, zpráva Derka Jana Eppinga, statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze. Derku, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. V červnu tohoto roku komise přijala návrh na řízení, co se týče kvality statistik pro makroekonomické nerovnováhy a související postupy. Vy to znáte asi jako MIP. Bylo by samozřejmě eh, dobré mít nejprve legislativu o statistikách a o jejich kvalitě a teprve poté o eh, makroekonomických nerovnováhách. Ale příznakem evropské legislativy je, že se staví od střechy po základy a ne tak, jak se má. A proto to vemu eh, takovým a kartezien, jak se říká, eh, jak se říká francouzsky. Jako eh, první bych chtěl říci, že podporuji cíl tohoto nařízení. Je potřeba posílit hospodářské řízení v Evropské unii a proto potřebujeme zlepšený statistický systém reportingu pro data MIP. Vzhledem ke stávající architektuře, tedy ta architektura od zhora dolů, si myslím, že bychom tyto struktury měli více zblížit se stávajícími procedurami a legislativou. Mělo by to do systému zkrátka hladce zapadat jako to jedno chybějící kolečko. Proto bych rád navrhl, abychom e, data tohoto rámce e, MIP co nejvíce upřizpůsobili procedurálnímu rámci MIP jako takovému. Ze všeho nejdříve navrhuji omezení aplikace sankcí pouze na ty země, které používají euro jako měnu, tak jak tomu je v rámci MIP. Za další, jakékoliv vybrané pokuty by pak měly být přiděleny do Evropského mechanismu stability a nikoli do rozpočtu Evropské unie. To je tak i v případě MIP. Za třetí, co se týče právního základu, uvědomuji si problémy článku 338 SFEU a to, že tato ustanovení jsou asi nedostatečná pro uvalení sankcí na členské státy. Proto jsem sem začlenil úvodní ustanovení, které žádá komisi, aby zvážila zavedení dodatečného právního základu, pakliže toto bude nutné. Například je to článek 121 odstavec 6 smlouvy, který se týká hospodářského řízení, kde, eh, na, na čemž mimo jiné je MIP založeno. Dále doporučuji větší zblížení mezi tímto návrhem legislativy a stávajícími postupy a legislativou, co se týče evropských statistik. Samozřejmě eh, nechci znovu objevovat Ameriku a používat znění ze zprávy kolegy Nuanga Goka o evropské statistice. Například eh, spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Evropský statistický systém ESS a Evropský systém centrálních bank ESCB jsou dva systémy zodpovědné za generování statistiky, které slouží jako podklad pro relevantní data MIP. Jak říká pan Guang Gok, úzká spolupráce mezi těmito dvěma systémy je naprosto zásadní, abychom mohli zajistit vysokou kvalitu dat. Navrhuji, aby výbor pro eh, monetární záležitosti a statistiku CMBF poskytoval poradenství o praktických opatřeních, jelikož je proto nejvhodnějším kandidátem vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti statistiky a pokrytí relevantních dat pro MIP. Rád bych řekl, že eh, jako součást ESCB hraje i Evropská centrální banka důležitou roli v tomto procesu. Nicméně bych také rád podtrhl, že autonomie Evropské centrální banky se týká pouze monetární politiky. Ve zbytku svého mandátu je Evropská centrální banka institucí jako každá jiná a měla by podléhat stejným standardům transparentnosti a odpovědnosti. Co se týče přenosu dat a jejich převádění komisi, myslím si, že toto nařízení by mělo vyjasnit přesně ten proces pro předávání dat, reporting a sdělování dat. Konkrétně tam navrhuji zahrnout jednak eh, nejzasší datum, termínové datum, kdyby si Eurostat získával data pro scoreboard MIP. Tím by se zaměřil eh, přenosový proces eh, přesně na záměry této legislativy. A za druhé, navrhuji datum zveřejnění tiskové zprávy, scoreboardu MIP a indikátorů tak, aby i zbytek světa věděl, co se děje. A to je otázka transparentnosti. Co se týče těch takzvaných misí a efektivity navrhovaného postupu, zde si myslím je velký prostor pro zlepšení. Konkrétně bych doporučil eh, za prvé přejmenování misí do členských států na dialogové návštěvy, návštěvy za účelem dialogu. Osobně mně připadá slovo mise zavádějící, protože má jednak vojenské a jednak náboženské konotace. Eh, jako protestanta mi to tak trochu připomíná zápal misionářů anebo mystérium Vatikánu. A proto navrhuji ty dialogové návštěvy, aby se jasně řeklo, že to je pravidelný systém návštěv za účelem kontroly kvality a není to nic invazivního. Je to spíše systém peer review a nejedná se o jakýsi předstupeň sankcím. Sankce by nastoupily pouze eh, na základě šetření komise, co se týče záměrné desinterpretace dat. A to je rozdíl, který musíme podtrhnout. Je zde rozdíl mezi těmito dialogovými návštěvami a šetřením. Nakonec rovněž navrhuji, aby Evropský parlament eh, se více a úžej zapojil do tohoto procesu. Konkrétně tento výbor by měl mít možnost zvát si šéfy národních statistických úřadů, aby se tito dobrovolně účastnili slyšení. Těším se pak na další konstruktivní spolupráci s kolegy na tomto tématu a jsem přesvědčen, že dospějeme široké schody na toto téma. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď tedy stínoví zpravodajové. Jako první Herbert Dorfman za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. myslím, že asi s, mnohou, eh, s mnohým tím, co řekl pan Epping, mohu souhlasit. Samozřejmý je například eh, ten nárok mít kvalitní statistická data jakožto základní předpoklad vlastně všeho ostatního toho, aby mohla eh, fungovat makroekonomická kontrola. Moc nesouhlasím s tím, že se u nás nejdřív staví střecha a potom teprve základy. Když jsme hovořili o makroekonomické eh, kontrole, bylo jasné už tehdy, že kvalitní data jsou základním předpokladem pro to, aby tato makro, makrokontrola vůbec fungovala. A i v rámci takzvaného sixpacku se hovořilo a jednalo o různých aspektech eh, kvality statistiky. Myslím si každopádně, že toto nové nařízení je smysluplné a je důležité. Rád bych eh, podtrhl pak několik bodů, mnohé z nich už zmínil pan zpravodaj. Myslím si, že je potřeba zavést přesnou definici eh, definici evropské statistiky a zavést jejich řádnou kontrolu a dohledávání. Je potřeba, aby národní statistické úřady včas plnily své povinnosti a aby co možná svou činnost zlepšovali. Souhlasím zcela s tím, že ehm, Toto nařízení musí být navázáno na ostatní nařízení makroekonomického dohledu v rámci Sixpacku, to znamená, je potřeba zajistit dostatečnou flexibilitu v tom smyslu, že se musí určit, jaká data jsou nejdůležitější. Všichni víme, že v Sixpacku po dlouhých diskusích dostala eh, komise v podstatě volnou ruku, co se týče definic eh, podstatných nebo důležitých údajů. Dále eh, se to týkalo také kritérií pro makroekonomickou kontrolu. A tím pádem i v tomto případě to musí být tak, že e, příslušné statistické úřady budou poskytovat taková data, která jsou zapotřebí pro, pro makrokontrolu. Dále bych rád řekl, že je e, potřeba v, této, e, v tomto nařízení jak si vésti rozdíl mezi členskými státy v eurozóně a členskými státy mimo eurozónu. Na druhou stranu statistické úřady v členských státech musí mít rovné zacházení a nemůžeme zde mít dvourychlostní Evropu. Není hmm. možné, aby některé členské státy byly, když to vezmeme do extrému, vystaveny sankcím a jiné ne. Je potřeba zajistit eh, rovné podmínky pro všechny členské státy, ať už jsou staré, nové, ať už používají jakoukoliv měnu nebo ať už se nacházejí kdekoliv v Evropě. Myslím si, že je smysluplné, když už hovoříme o sankcích, abychom se opřeli o six-pack, protože i zde by měl být zaveden princip eh, největší kvalifikované většiny, to znamená nejprve zde mít určité zajištění eh, v podobě záruk v sixpacku a eh, teprve v druhé řadě používat eh, sankce jako takové. Navrhovaná Navrhovaná postihová opatření 0 až 0,5 HDP, to, je, myslím, to jde, myslím, ruku v ruce s opatřeními v Sixpacku a je to přiměřené. Co se týče role Evropské centrální banky, sdílím přesvědčení pana zpravodaje. Myslím si, že pokud jde o statistiku, Evropská centrální banka se nemůže schovávat za e, argumenty o důvěrnosti dat. Myslím si, že statistika je jedním z úkolů Evropské centrální banky, který souvisí s transparentností, a tuto transparentnost bychom od nich měli také vyžadovat. Děkuji panu zpravodaj za zprávu a jsem přesvědčen, že se nám společně podaří najít eh, rozumné řešení. Děkuji vám. Děkuji. Za SAD vystoupí pan Vango. Euh, merci. Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji za kvalitně odvedenou práci u tématu, které, jako tomu často bývá u statistik, se zdá být eh, zprvu suché, ale obsahuje velice důležité politické výzvy. V šesti balíčku v Sixpacku jsme vytvořili tyto nové postupy pro makroekonomické nerovnováhy jejich řešení, eh, MIP, a eh, to vyžaduje určitou koordinaci politik eh, v Evropské unii. Znamená to také, že se budou určité sankce pro ty, kdo nebudou respektovat pravidla vyplývající ze statistických indikátorů. Tyto indikátory tedy musí stát nad veškerými podezřeními a musí být co možná nejúčinnější. V tom spočívá celá tato legislativa v daném eh, sektoru a má také ukazovat eh, naši opravu eh, rámcové směrnice rámcov, mm, pro statistiky. Víte, že Komise vždy vede ještě eh, svoje vlastní eh, diskuze o tomto tématu. My máme tedy tento rámcový text a hájili jsme ty sankce oproti členským státům, které manipulují se statistikou. Neměli jsme ale právní základ, abychom eh, toho dosahli, ale podařilo se nám se do, mm, dohodnout s předsednictvím rady, že se k tomuto bodu vrátíme v sektorové Ehm, legislativě ohledně makronomické nerovnováhy. Bohužel, eh, teď jsme se do, do této situace dostali. Vidíme, že to jsou sankce, ale nemáme k tomu opět ten správný právní základ. Já bych byl opravdu vděčný eh, panu zpravodaji, kdyby se podařilo v této obtížné situaci prosadit v tom návrhu takový právní základ, který bude alternativní, eh, spíše než aby byl opuštěn tento jasný požadavek Evropského parlamentu. A také se ptám, zda je vhodné omezit sankce je na ty členské státy, které používají euro. V článku 121 smlouvy se uznává jako právní základ který se ukládá, eh, uznává jako právní základ, tam se hovoří o celé Evropské unii. Spravodaj eh, také hovoří o tom, že zapotřebí posíl parlamentní kontrolu eh, Eurostatu a já mám s tím takové zkušenosti, že je zapotřebí eh, toto opravdu velice eh, důsledně hájit. Komise eh, poskytuje Bianco šeky prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a delegovaných aktů. A proč bychom měli připomínat, při, mm, přijímat něco takového? Proto já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů. Ohledně Eh, misí v členských státech nebo těch náštěvách eh, v členských státech eh, souhlasím spíše s komisí tam, kde, tam, kde náš zpravodaj navrhuje spíše jen návštěvu za účelem dialogu. Myslím, že budeme mít záhy ještě příležitost o tomto diskutovat více a nepochybuji o tom, že se nám podaří dosáhnout vynikajícího kompromisu k této zprávě. Děkuji. Ještě někdo? Ano, zelení, ano. Náš stínový zpravodaj Filip Lambert bych chtěl předložit své poznámky, já přečtu jeho názor. My bychom chtěli poděkovat zpravodaj za vynikající práci, podporujeme volnou část tohoto textu zpravodaje, jako je posílení eh, kontrolní úlohy Evropského parlamentu, to je 15 a 24, a také Eh, nový rámec eh, pro návštěvy komise, to jsou 13 eh, a 15 pozměňovací návrhy, tam, aby členské státy měly možnost obhájit svou pozici, to je pozměňovací návrh 19, potom nové nastavení návrhu komise týkající se doporučení u pozměňovací návrhu 21. A pak je tam autorizace v pozměňovacím návrhu 22. Ohledně tu, eh, proporcionality tu máme určité eh, obavy eh, týkající se návrhu komise. Chtěli bychom více ostupňovaný systém, který by vyžadoval, jako v šesti balíčku, tím, že se nejdříve bude diskutovat s komisí v té patřičné obdob, době, která je zapotřebí k vyjasnění situace a aby se vyjasnila vyjasnili údaje, která nejsou e, spolehlivá a aby členské státy měly příležitost vypracovat nějaký opravný plán. plán. E, komise navrhuje, aby peníze šly e, z těch sankcí do rozpočtu Evropské unie a s tím my souhlasíme. Ještě někdo za poslance, za komisi? Děkuji vám, paní předsedkyně, především Evropská komise vítá podporu, která je poskytnuta jejímu návrhu v tomto návrhu zprávy pana poslance Epinka a v průběhu této diskuze. Evropská komise má za to, že robustní, kvalitní monitorovací systém statistiky je zásadní pro řešení makroekonomické nerovnováhy a pro six-pack. Proto bychom chtěli poděkovat mm, zpravodaji i poslancům tohoto výboru. Možná je pár prvků, o který by se rád eh, stručně změnil. Za co se týče sankcí. Myšlenka návrhu spočívá v tom, že eh, manipulace se statistikami je nepřijatelná. A proto potřebujeme mít možnost odstrašit eh, eh, od eh, takovéto manipulace se statistikami. A proto se zde objevují myšlenky sankcí. Máme za to, že manipulace statistik se může stát jak v, ve, ve státech eurozóny, tak ve státech, které jsou mimo eurozónu. A proto v našem návrhu uvádíme, aby tyto sankce se týkaly všech členských států. Využitím sankcí vůči všem členským státům nás také vede k návrhu, aby potenciální eh, sankce tedy byly převedeny eh, do eh, rozpočtu Evropské unie. Další eh, bod se týká právního základu. My jsme si dobře poznamenali, bedlivě poznamenali, co zde bylo řečeno a nadále eh, se budeme zabývat touto technickou právní záležitostí ve spolupráci s Evropským parlamentem a radou. Ohledně těch misí či návštěv v členských státech. Naším cílem skutečně je kolektivně s členskými státy vykonat vše, co je možné, abychom zajistili kvalitu údajů. Budeme se snažit předcházet duplikacím, pracujeme s našimi partnery v Evropském statistickém systému a v Evropském statistickém systému centrálních banek za tímto účelem, ale nepochybně je zde možnost eh, vykonat misi, když je to zapotřebí a a tam, kde eh, se nedaří plně plnit naše cíle. To by nám opravdu eh, pomoc, pomohlo zajistit kvalitní statistiky. A jsem přesvědčen, že následné diskuze ještě nám pomohou, abychom si eh, tyto body vyjasnili a proto se těšíme na další těsnou spolupráci s výborem Ekon a že budeme nepochybně plnit naše povinnosti vůči parlamentu ohledně uh, Ehm, ohledně zpráv a poskytování zpráv o statistikách. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Děkuji. Pokud není dalších eh, poznámek, tak eh, opět pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já jenom projdu pár těch komentářů kolegů. Za prvé poznámky kolegy Dorfmana ohledně uplatňování nařízení. Toto nařízení o kvalitě statistických údajů se týká všech členských států, nikoli jenom členů eurozóny. Pokud jde o MIP, já jsem se snažil, aby to nařízení bylo paralelní s MIP a MIP se také aplikuje pro eh, všechny státy, ale sankce se týkají jenom těch zemí, které používají euro. V tom je ten rozdíl. To znamená, že to uplatňování se týká celé Evropské unie, ovšem sankce se vztahují pouze na země eurozóny. Takový je současný systém MIP. Děkuji také panu Nguangokovi za jeho poznámky. Už jsme o tom hovořili dříve spolu. Vedli jsme velice živou diskusi, je-li to vůbec možné u statistiky. A Eh, pokud tedy o právní základ, eh, panují tady z toho určité obavy, je třeba to proskoumat a já jsem rád, že komise ten problém uznává a že je ochotná ho řešit. Eh, potom pan Giegold, který byl velice tedy Eh, přímý ve svém příspěvku jako vždy a já mu děkuji za tu eh, pochvalu, pokud jde o přejmenování eh, misí na návštěvy za účelem dialogu. Pokud jde o přiměřenost, tak to se týká především konkretizace vlastně pokud do určitého určité zálohy a posleze platby. Možná bychom takový návrh mohli podpořit, pokud se to objeví v nějakém kompromisním návrhu, anebo pokud vy takový pozměňovací návrh předložíte. Pokud jde o ty pokuty, tak MIP nebo postup podle MIP, tam vlastně ta pokuta jde do mechanismu stability chápu, že komise by chtěla, aby pokud ta šla do rozpočtu EU, já se snažím v tom karteziánském přístupu o to, aby tento návrh byl co možná nejvíce paralelní k MIP, tak jak jsme se na něm prozatím dohodli. Děkuji. Děkuji vám. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. prosince a budeme o nich diskutovat 23. ledna a hlasovat bychom měli 12. února a na plenárku by se tedy ten text měl dostat v dubnu, takový je zatím plán. Dalším bodem na pořadu jednání e, jsou sdělení předsedkyně, ale ty přednesu, až tady se sejde dost lidí na hlasování. E, to je naplánováno až za pět minut, takže uděláme kratičkou přestávku a počkáme na ty, kteří se dostaví na hlasování. Could you, could you take your seat? Takže prosím, posaďte se. Thank, thank, thank. Děkuji vám. Jako obvykle eh, začnu s dělením předsedkyně dvě věci. Jenom chci připomenout, u hlasování nebudeme hlasovat o zprávě o euromincích. Jak už jsem říkala, toto hlasování se odkládá. Dále Podařilo se dosáhnout dohody o programu Unie na podporu konkrétních akcí na poli finančního výkaznictví a auditu pro období 2014 až 2020. To bylo na třetím politickém trialogu, který se konal 3. prosince. Podařilo se dosáhnout dohody o budoucí finanční podpoře tří organizací na poli finančního výkaznictví a auditu. To je, jsou následující organizace. Tak, proběhne konzultace s Ekonem 9. prosince a také vás mohu informovat o tom, že včera proběhl desátý politický trialog o MIFIDu bylo to sedmihodinové sezení v této místnosti, kde byla příšerná zima. Eh, jsem ráda, že dnes ráno se zde podařilo zatopit. A Myslím, že zase jsme se zblížili u některých záležitostí, uzavřeli jsme víceméně tržní strukturu, myslím, že se blížíme k ukončení otázky třetích zemí, ale ještě musíme pracovat na komoditách a přístupu Příští týden se koná další trialog a týden poté další. Takže to je aktuální informace k MIFIDu. A teď přejdeme k hlasování. A jedná se o hlasování o jmenování na pozici předsedkyně dozorčí rady Evropské centrální banky. Provedeme nejprve elektronické testovací hlasování. Doufám, že poslanci mají své karty. Tak zahajuji eh, testovací hlasování. Je tu někdo bez karty? Takže máme tady 31 poslanců, 31 stisknutých eh, tlačítek, 24 eh, z vás stisklo to usměvavé tlačítko. Tak, takže jedná se o mou zprávu, odstavec 1 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále blok právních východisek 1 až 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, body odůvodnění A až E, blok pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní elektronické hlasování o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Ještě jeden musí odhlasovat. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Takže toto je eh, schváleno a příští týden to přejde na plenárku. Děkuji vám. Okay. Right, so we now go on to the... A nyní tedy bod 5, ten je odložen. A bod 6, jednotná pravidla a postupy, to je také odloženo na 17. prosince. Bod... A, a tím tady skončilo hlasování. A nyní se dostáváme k referenčním indexům. Takže pokud někdo z kolegů bude odcházet, And then we have to wait until 11.30 for the minister. That's it. Yeah. No, no, we're not saying one time. Yeah. Yeah. Okay. No, no problem. just you, can announce the, you can announce the title. And... Okay, so um, this is point... Tak toto je bod 7. Na bod, pořadu jednání je to moje zpráva referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv. Už eh, jsme k tomu jednou vedli diskusi. Eh, kolegové si asi vzpomenou, že jsem předem rozeslala návrh zprávy, pak jsem ji eh, lehce upravila, některé detaily a podobně, ale v zásadě možná počkám, než tady bude klid v sále. So those, if those leaving can do so quiet. Ti, kteří odcházejí, prosím odejděte v tichosti. Um, Děkuji. Jak jsem říkala, ta původní uh, zpráva uh, byla tedy uh, aktualizovaná a soustředím se teď na další detaily. Setkala jsem se s mnoha kolegy, uh, už uh, se objevila žádosti o hlasování ohledně některých konkrétních referenčních hodnotách. A já se tedy budu snažit, aby to bylo prostě nějak lépe uspořádáno než v tom původním textu. Původní návrh komise byl velice široký, byly tam pokryty všechny možné ukazatele, které lze používat jako referenční hodnoty po eh, hodnocení finančních nástrojů pro hodnocení výkonnosti investičních fondů. Snažila jsem se eh, působnost nařízení zaměřit spíše na správce, na, na administrátory. Eh, ty referenční hodnoty by měly být rozřazeny do různých kategorií a já jsem z toho měla pocit, že by to bylo vhodnější eh, při právě po tomto následném E, srovnávání. Nicméně stále ta působnost je dosti široká, nejsou tam jenom kritické e, indexy jako Libor a Euribor. My jsme už v minulosti regulovali e, ty ratingové agentury a tam jsme se soustředili spíše na metody a principy, než na samotný průběh ratingu a podobný přístup je zde. Také mám tady pozměňovací návrhy související s přiměřeností. To se týká i pravidel pro fungování ESMA a uplatňování eh, povolení, autorizace. Příslušné orgány by také mohly eh, schvalovat v případě, že je více referenčních hodnot, za které administrátor zodpovídá a je, bylo by se to tedy, eh, jednalo by se o tom v této fázi. Dále jsem tady uvedla, že obecně jakákoliv referenční hodnota eh, může být vlastně do nařízení doplněna a jakákoliv referenční hodnota, o které se rozhodne eh, administrátorem nebo nějakou organizací, že tedy už nemá v tom nařízení být, tak zase z něj může být vyňata, ale to se bude dít formou nebo prostřednictvím příslušných orgánů, které působí přímo v terénu a budou to moci řešit. Eh, pokud jde eh, o eh, výjímání, tak to budou vlastně příslušné orgány pro regulování technických standardů. Pokud se podíváte na článek 5, tam se řeší úloha ESMA a je to poměrně důležitý úkol Stanoví se tam, jak celý ten proces bude fungovat. Jsou tam vlastně uvedeny hlavní směry a regulační technické normy. Možná je v tom i více, než by se na první pohled zdálo. Například jsem na úrovni jedna automaticky nevyněla centrální banku. Samozřejmě spolu se statistickými úřady budou moci eh, být hodnoceny jako organizace, které mají nějakou eh, kontrolu zprávy a potom by se na ně také mohly vztahovat technické normy ESMA. ESMA je eh, tedy předmět několika ustanovení. Já se budu snažit možná tam provést ještě některé další změny, zvláště pokud jde o podmínky eh, vlastně, které by byly více v souladu se zásadou přiměřenosti. kdy některé části nařízení by se neuplatnily, pokud například eh, eh, například u některých informací, u některých údajů. Myslím si, že celkově příslušné orgány a ESMA by mohly být eh, skutečně zaplaveny eh, širokým objemem a povahou všech těchto referenčních, referenčních hodnot a je tedy třeba se zamyslet nad tím, jak by to v praxi fungovalo. Já například uvažuji o tom, že bych tam zavedla ustanovení eh, týkající se vlastně zavádění, postupného zavádění, tak jako tomu bylo třeba u eh, eh, derivátů a příslušného textu, kdy se to vlastně zavádělo postupně. Nejprve by se dělalo to, co je nejsnáze proveditelné nebo nejdůležitější. Možná by tedy i ESMA se tady toho úkolu mohla zhostit a je to tedy ustanovení, které jsem dala na konec článku 5, které považuji za docela důležité. Snažila jsem se toto vložit, vložit i do dalších částí. Možná by ještě více úkolů mělo být delegováno. Kolegové možná budou mít další eh, nápady, jak postupovat. Dále, důležité téma to jsou ustanovení pro třetí země, já jsem to změnila tak, aby se ukázalo, že pokud jde o regulaci administrátorů finančních referenčních hodnot, eh, že tato regulace ještě není dokončená. V mnoha zemích jurisdikce se dosud nerozhodly, zda budou regulovat referenční hodnoty nebo indexy, anebo to zda to nechají jenom na základě eh, organizace IOSCO. Samozřejmě tady jsou určité problémy, pokud se týká, o, týká ekvivalence, rovnocenosti třetích zemí. Je třeba, aby tam vlastně byla i rovnocená legislativa. A já tedy jsem tam vložila takovou možnost eh, dvou fází na základě standardu IOSCO. Jednak tam je přechodné období, které je delší, já tam dávám 30 měsíců. A důvodem, proč jsem zvolila 30 měsíců před revizí, je, že vlastně dáváme dva roky na autorizaci uvnitř EU a tento proces sám o sobě ještě eh, bude trvat několik měsíců, to znamená, že nebude hotov do těch 30 měsíců a já si tady myslím, že je fér, aby třetí země měly stejnou dobu. Pak tady jsem také navrhla to ustanovení eh, postupného zavádění. Pokud to projde, tak si myslím, že by se mělo vztahovat i na třetí země. Možná to eh, nebude plně fungovat a možná bychom měli zvážit nějaké inovativní řešení, eh, tak jako máme už v textu s odhodě z USA nebo v z USA v této věci. Tady byla samozřejmě Eh, není žádná federální úroveň pro eh, pojištění, takže jsme vytvořili takovou ekvivalentní úroveň pro to, abychom to mohli řešit, takže možná na něco takového navážu. Potom, pokud jde o autorizaci třetích zemí, tak předpokládám, že ta dozorčí jednotka, která by chtěla používat referenční hodnotu, by měla předložit doklady toho, jak je to v souladě se standardy IOSCO. Tato informace by se pak předala příslušným orgánům a také ESMA. A ESMA by potom na základě toho mohla udělat takový eh, bezpečný seznam eh, který potom mohou konzultovat jiní a mohou zjistit, že ten administrátor nebo ta referenční hodnota už jsou schváleny. Takže to používá informace, které jsou eh, vlastně poskytnuté průmyslem na pomoc regulačním orgánům. Já samozřejmě jsem ochotná dále diskutovat eh, o myšlenkách v této věci, ale Nenapadl mě jiný způsob, jak bychom mohli zajistit tuto rovnocenost eh, i s ohledem na splňování standardů IOSCO. Dalším eh, tématem transparentnost údajů nebo metodiky použitých pro stanovení referenční hodnoty to považuji za užitečný nástroj pro investory i orgány dohledu. Někteří mají obavu z těch informování o metodice, někteří mají obavy z informování o údajích, ale myslím, že musíme eh, eh, uznat, že eh, třeba ne vždy to stejné řešení funguje pro všechny údaje nebo metodiky. Nicméně já tady tedy navrhuji, že by se to mělo týkat údajů a metodiky použité pro stanovení referenční hodnoty s kritickým významem nebo e, v případě, že by to byly referenční hodnoty pro významné maloobchodní investice. Takové by měly být zveřejněny po určité době. Takto jsem to i formulovala, protože musíme uznat, že tady se jedná vlastně někdy o údaje jakoby licencované, za které se platí a musíte Eh, tedy za ně zaplatit, pokud, se, pokud do něj chcete nahlédnout. Čím dříve do něj chcete nahlédnout, tím ta částka je vyšší, ale časem se to stejně vlastně stává jakoby veřejným majetkem a já myslím, že bychom měli uznat, že v případě, že tady jsou výrazné obchodní zájmy, tak je třeba zajistit velkou transparentnost a eh, nemůžeme čekat, až uplyne to období, kdy to může být tedy bezplatně Eh, zveřejněno. Myslím, že by to nebylo dostatečně transparentní pro účely kontroly toho, jak ty referenční hodnoty byly koncipovány nebo jak fungují. Já jsem změnila požadavky na eh, transparentnost, pokud jde o vstupní údaje a metodiku, tak aby tedy v určité fázi došlo ke zveřejnění buď jednoho nebo druhého, zase podle různých eh, modelů. A poslední věc, o které bych se chtěla zmínit, samozřejmě v té zprávě je toho mnohem víc, ale měli jste určitě možnost si to přečíst. Takže poslední věc, finanční stabilita a ukončení poskytování referenční hodnoty, které by mohlo mít nepříznivé důsledky to je jeden z hlavních důvodů, proč eh, tam máme ty, to ustanovení o kritických eh, referenčních hodnotách. Pokud tam není dostatek přispěvatelů, tak potom mohou být vlastně se jim dát dána povinnost tam vlastně přispět nebo informovat. Je třeba zase, aby administrátoři ve spolupráci s ESMA Eh, si vyměňovali informace a snažili se co nejvíce držet eh, zásad organizace IOSCO. Pokud jde zvláště o Euribor, tak já jsem si nebyla jistá, že ta hranice 20%, tak jak ji používá komise, pokud jde o tento požadavek eh, povinného dodávání informací, jestli je není příliš nepružná. Takže já jsem eh, si říkala, že třeba u toho Euriboru, kdyby se stalo, že najednou nemáte žádné dodávané eh, informace třeba z jednoho členského státu nebo ze skupiny členských států, tak to eh, by se ještě nemusela automaticky spustit ta hodnota 20%, ale přece jen by to bylo Eh, by to bylo problematické, to, že ty informace nejsou dodávány. Takže já si myslím, že tady třeba zajistit větší flexibilitu, eh, tak abychom mohli lépe reagovat na eh, to, když se nedodávají informace. Možná bychom tady mohli i posílit úlohu ESMA, pokud jde o vyžadování informací to by možná bylo i třeba v rámci spolupráce s příslušnými orgány. A poslední věc, to jsou poplatky a licence. Tady se snažím o transparentnost e, struktury poplatků, tak aby bylo možné ověřovat, že tady nejde o nějaké křížové dotování, které by nebylo určitě vhodné. Také je třeba, aby investoři e, věděli, e, jaké poplatky mohou souviset s referenčními hodnotami to by zase měla být transparentnost vůči investorům. A pokud jde o transparentnost vstupních údajů a metodiky, je třeba se tím eh, zabývat, najít eh, skutečně vhodné intervaly pro to zveřejňování. Možná bychom tady eh, mohli použít nějakou terminologii s USIC. Takže to je tedy stručný přehled mojí zprávy a nyní dám slovo stínovým zpravodajům jako první Gay Mitchell, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, za tento velmi podrobný úvod, z čehož většina jde směrem, se kterým já souhlasím. My to eh, bereme skutečně rychlostí světla. Ehm, dnes ráno nás to mnohé zaskočilo, ale myslím si, že to je dobře Myslím si, že asi se všeobecně shodneme na mnohých z těch věcí, které jste říkala. Já jsem zatím neměl možnost toto prodiskutovat s kolegy z EPP, ale eh, přednesu vám několik eh, aspektů, které bych rád zvýraznil, co se týče našich stávajících diskusí. Eh, rozsah, působnost. Děkujeme vám za rozsáhlé návrhy v této věci. Já osobně vítám vaši snahu segmentovat jednotlivé kategorie eh, referenční hodnot. Eh, třeba mě ještě přesvědčíte, ale já mám takový trošku pocit, že vzhledem k tomu, jak se referenční hodnoty mění v čase, mohou nastat určité problémy. Nicméně je to jistě něco, co nám umožní o té věci popřemýšlet a vést debaty. Hlavní referenční hodnoty. Eh, já bych rád vyloučil z toho ten práh 100 miliard, rád bych tam zahrnul alternativní zdění, tedy na základě dopadu na spotřebitele, případně co se týče hrozby pro trh jako takový. Ehm, nešlo by tedy pouze o objem jako takový. Mohlo by to být samozřejmě předmětem návrhu regulačních standardů ESMI podle ehm, návrhu zpravodajky 37 a možná bychom toto mohli také přizpůsobit ustanovením pro komisi tak, aby tato měla možnost přijímat prováděcí akty, které e, budou určovat hlavní a kritické e, referenční hodnoty. Možná, že tím bychom snad dali regulátorům trošku více prostoru v závislosti na tom, jestli některé indikátory některé referenční hodnoty budou problematičtější než jiné. E, zběžně bych pak rád zdůraznil, a už jsem to říkal na naší první zkusce, že si nemyslím, že by se toto nařízení mělo týkat e, centrálních statistických úřadů v členských státech a doufám, že na tomto se shodneme. Hlavně vzhledem k tomu, že na takováto tělesa dohlíží Eurostat, a tím pádem jsou tyto instituce už tak předmětem velmi přísných standardů, co se týká metodologie a transparentnosti. Nemyslím si proto, že je nutné zahrnovat je do působnosti tohoto nařízení. Co se týče etického kodexu přispěvatelů a konkrétně co se týče článku 9, zde jsem slyšel mnoho různých poznámek um, a problémů, které se zde objevují, co se týče ustanovení etického kodexu přispěvatelů. Beru na vědomí váš pozměňovací návrh a navrhuji, abychom ještě zvážili následující znění článku 9. Tedy etický kodex bude podepsán administrátorem a přispěvateli a musí být právně závazný pro všechny strany tak, jak je aplikovatelný. Administrátoři dokáží že etický kodex existuje pro dané přispěvatele a je oprávněný pro a, a má i um, náležitá opatření pro případy, kdy není aplikovatelný. Tím bychom snad mohli vyřešit některé ty problémy v tom smyslu, že nezavážeme lidi k ustanovením, která nejsou uplatnitelná. Eh, je to můj první nástřel tohoto znění. Každopádně eh, ten problém je eh, pro mne velmi důležitý, třeba se nám podaří najít nějaké znění vhodnější. Co se týče správců aktiv, správců portfolií, ehm, určitě zde je určitá obava v tom smyslu, že podle stávajícího znění nařízení by tito e, lidé mohli být vnímáni jako správci referenčních hodnot, správci benchmarku. Já si nemyslím, že to je záměrem Um, oni jsou konec konců pokryti i jinými nařízeními. Pozměňovací návrh 25 zpravodajky se zdá, že je zlepšením textu komise, ale třeba uh, odstranění slova tradable, tedy obchodovatelný v tomto návrhu, by nám tento problém pomohlo ještě více, ještě lépe vyřešit. Ale každopádně je to rovněž něco, co je potřeba zvážit. Paní předsedkyně, vy jste ve svém úvodu odkázala na režimy pro třetí státy zde podporuji váš všeobecný přístup k těmto režimům, nicméně zaznamenáváme určité problémy, co se týče jiných jurisdikcí, které se zde zatím neobjevují. V, ve smyslu přístupu k implementaci principu IOSCO. Bylo by nevhodné nemít možnost používat eh, referenční hodnoty třetích států. Nechceme náš trh uzavírat. Proto bych rád navrhl eh, podpořit váš návrh tím, že sem zavedeme povinnost administrátorů třetích států, kteří chtějí, aby ty referenční hodnoty byly používány v EU, aby poskytli prohlášení, že jejich referenční hodnoty podléhají principům IOSCO. Tím pádem toto prohlášení poté může být i právní oporou pro ty, kteří se spoléhají na dané referenční hodnoty, pakliže dojde eh, k nějakým problémům tím přesuneme odpovědnost na administrátory třetích stran, ale zároveň jim nezabráníme v přístupu na naše trhy. Co se týká regulovaných dat, ze strany burs vnímám určité obavy, že nařízení o regulovaných datech zahrnuje i data z regulovaného obchodu a z, ob, a z míst regulovaného obchodu, kde je nadále potřeba roz, rozlišovat mezi bilaterálními transakcemi OSC a regulovanými daty. Bude potřeba proto, abychom se společně zaměřili na řešení tohoto problému. Další téma, které se zatím neobjevilo, je otázka whistleblowing. Na toto téma eh, jsem absolvoval mnoho konzultací a žádná ze stran eh, není proti posílení ustanovení o whistleblowingu, a není nikdo ani proti tomu, aby se whistleblowing týkal i referenčních hodnot. Nevím, jestli to je separátní otázka, ale pokud ano, měli bychom pro ní zavést separátní ustanovení. A nakonec, co se týče článku 34, eh, kolegia kompetentních úřadů, eh, toto zatím u mě probíhá fází poradenství, je to určitě něco, na co se bude potřeba zaměřit. Eh, paní předsedkyně, jsem přesvědčen, že jste v tak krátké době stihla na toto téma odvést obrovský kus práce, a e, jsem přesvědčen, že vše stihneme včas tak, jak to, se to má stihnout a těším se na další spolupráci s vámi na zlepšování toho nařízení tak, abychom nakonec měli kvalitní nařízení o směrodatných hodnotách. Děkuji vám, Gej, za SAD. Emily Trinen má slovo. Děkuji. Děkuji vám e, za vaši zprávu a za vaši práci, Sharon. Vítám ji. Také bychom se chtěli vyjádřit eh, k textu komise. Vidím, že jsme zlepšili, podařilo se nám zlepšit některé věci, našli jsme lepší řešení. V jiných věcech ještě je zapotřebí, abychom to ještě hlouběji prodiskutovali. Celkově nás zajímá to, aby skončila samoregulace v těchto referenčních hodnotách. Viděli jsme u několika případů z loňského roku i z těch sond z jiných odvětví, jako okolní zkumetami a podobně, se zlatými a zlaté standardy. Tam bychom potřebovali co možná nejširší pole působnosti a o tom se také vyjadřovala Sharon. Jak už bylo řečeno, toto je první e, diskuze. Potřebujeme tady co možná nejširší pole působnosti pro tento text a musíme si dávat pozor na to, co zůstane stranou, protože tato oblast se velice rychle rozvíjí. A ty stávající příběhy nám ukazají, že je zapotřebí do toho začlenit co možná nejvíc produktů i trhů. Co se týče rozměrů toho, co budeme regulovat, to si myslím, že je ještě otázka, kterou můžeme prodiskutovat, tak jak jste navrhovala ohledně těch určitých prahů ohledně povinných příspěvků a kritických referenčních hodnot, to je článek 14, tam se shodneme s tím vaším pozměňovacím návrhem 63, že kompetentní orgán by měl mít příležitost požadovat eh, také, aby administrátoři eh, plnili tyto referenční hodnoty a také více flexibility ohledně povinných eh, příspěvků těch 21%, které mají sloužit tedy k odstartování celé věci. To si myslím, že na tom se také shodneme. Co se týče toho notifikačního mechanismu, to je článek 25. A pozměňovací návrh 101. Tam eh, mám stejnou obavu jako vy, že, že to vypadá trochu komplikovaně a složitě a možná bychom eh, se mohli řídit tím směrem, který jste nastavila. Ohledně whistleblowingu, eh, to bereme na vědomí. A pozměňovací návrh 59, článek 11, tam nepochybně souhlasíme. Pak je tu otázka zodpovědnosti pro eh, ty administrátory a ty eh, přispěvatele. Vy hodně kladete důraz na zodpovědnost a eh, otázky těch administrátorů. nicméně myslím, že potřebujeme i povinnosti pro ty, kdo mají přispívat svými údaji a těch poskytovatelů. Jako příklad můžu uvést, když jsme diskutovali v Dánsku o e, sazbě mezi bankovní, tak e, to vzdali v roce 2011, nám řekli, že nedok nevidí, co se v podstatě děje, že to není transparentní, že nelze měřit kvalitu poskytovatelů a protože nechtějí přijímat za to zodpovědnost. A já vím, že oni by měli mít právo požadovat e, informace od těch poskytovatelů a jako administrátoři by měli mít také možnost eh, skutečně toto vyžadovat. Myslím, že to ukazuje, že eh, spousta těch manipulací eh, se odehrává na úrovni poskytovatelů. Ráda bych jen, abychom dosáhli dobré rovnováhy. Nevím, zda je tu zapotřebí ještě udělat nějaký pozměňovací návrh, jenom bychom to měli promyslet, to vím jistě. Potom no, kolegium kompetentních orgánů 104 eh, a 100, až 108 nás vzbuzují trochu eh, obavy. 104 trochu ukazuje na to, eh, že vy chcete, Sharon, aby to bylo nějaké, nějaký orgán, který sdílí informace, což je něco slabšího, než co navrhuje komise, kde má mít také rozhodovací pravomoc. A to je to, co my jsme tady viděli a co, jsem, co s čím jsme souhlasili v tom prvním návrhu komise. Takže jak už to bylo eh, řečeno, potřebujeme silnější úlohu pro eh, pro toto kolegium, pokud chceme skutečně silnější referenční hodnoty. Eh, to se týká i souvislosti s úlohou ESMI. Co se týče sankcí, uvažuji teď, co je ta správná úroveň v porovnání s MARem a cd 4. Já vím, že se jedná o něco jiného, že to jsou jiné druhy sankcí, že se jedná o řízení a zneužívání trhu, přímý, přímé zneužívání trhu. Takže se jedná o jiné úrovně sankcí, ale ráda bych slyšela od komise, co si o to myslí, protože ta úroveň, kterou navrhují, je tady u toho nižší. Jakou logikou se tedy řídí? Potom etický kodex, který souvisí s problémem třetích zemí. A to je e, obtížně řešitelná záležitost. My bychom rádi měli mít jasně stanovené standardy. Co ještě mohu říct, je, že etický kodex má být právně závazný, a to co možná nejširší míře, a musím se na to ještě podrobněji podívat, abych, abych vám přinesla způsob, jak se to dá konkrétně vyřešit. Celkově ale to byla dobrá práce, děkuji vám a těším se na další spolupráci. Děkuji, Emily. Za zelené Filip Lamberts. Uh, uh, Takže já mohu souhlasit s tím, co eh, většinou z toho, co jste říkali vy všichni tři. Uh, takže je asi velice pravděpodobné, že se shodneme. Zaměřím se možná jen na pár věcí. Ty dvě oblasti, kde si ještě nejsme jisti, co přesně chceme dělat, to je ten režim třetích zemí a příslušná ustanovení a potom ta otázka zúžení působnosti nařízení tím, že se eh, vlastně bude směřovat na administrátory referenčních hodnot. Samozřejmě je to pragmatický přístup, ale nejsme si jistí, jestli to je ta nejefektivnější cesta. Takže u toho jsme se ještě nerozhodli. Pokud jde o definice a působnost, my bychom také chtěli tam zahrnout to, že se vyškrtne druhá část článku 3 odstavec 15. Vložili bychom definici eh, vlastně referenčních hodnot pro zahraniční burzy Dále pod ehm, ty emisní kvóty by také měly být zařazeny mezi ty kritické referenční hodnoty. Eh, co je nejdůležitější, kde se možná odchylujeme od některých z vás eh, a také od, té, od toho, co navrhla komise. Myslíme si, že úrokové sazby a Eh, sazby Forex by také měly být pod přímým dohledem, protože z definice věci samé to jsou sazby, které jsou relevantní eh, napříč vnitřním trhem a nechápeme, proč by ESMA eh, je také neměla mít na starosti. A potom tady je úloha ESMA v kolegiu při stanovování kritických referenčních hodnot. Pokud myslíme vážně vnitřní trh, tak potom ty referenční hodnoty samozřejmě eh, nesouvisí s vnitrostátními trhy, ale především s celoevropskými nebo globálními trhy dokonce. A potom by tedy takovou první volbou měla být ESMA. A pro všechno, co není pod dozorem ESMA, eh, myslíme si, že doložka o přeskumu by měla uvádět, že to se, eh, na to se dostane v další fázi. Nevím, jestli se nám podaří najít většinu pro posilování té evropské úlohy. Vím, že komisi se do toho nechtělo, ale uvidíme, jak celý ten vnitřní trh a celosvětové trhy jsou postiženy eh, nefunkčními referenčními hodnotami a nefunkčním dohledem a s tím eh, bychom měli skoncovat a já Nesouhlasím s tím, že by některé národní trhy byly lépe regulovány nebo že takové mezinárodní referenční eh, hodnoty by mohly být lépe regulovány na domácí úrovni. Děkuji a za EKR Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme jménem Saida Kamala. Vítám váš návrh zprávy, jsem přesvědčen, že to je velké zlepšení původního návrhu komise. Co se týče rozsahu, rád vidím, že zpravodajka se rozhodla zúžit rozsah tak, aby tento pokrýval pouze to, co je systemicky relevantní. Ačkoliv nesouhlasím se všemi kritérii, eh, která sem zahrnujete, zejména eh, tu otázku těch 100 euro, což je velmi arbitrální číslo. Nicméně i přesto obecně za to eh, s vámi souhlasím. Nesmíme zapomínat na to, proč se tento návrh přijímá, to znamená velmi konkrétní slabá místa. Proto je potřeba toto nařízení co nejrychleji finalizovat. Toho můžeme dosáhnout tím, že vyřešíme Euribor a umožníme integraci dalších referenčních hodnot eh, v pozdější době. Je potřeba rozlišovat mezi spotřebitelským a systematickým rizikem. Združovat tato dvě rizika by bylo nerozumné. Co se týče třetích států, vítám návrh zpravodajky zavést flexibilní režim. Zdá se nepravděpodobné, že by jakákoliv další hlavní velká jurisdikce chtěla takto rychle implementovat principy IOSCO, a tím pádem je potřeba se neizolovat. Obecně to si myslím, že se věci ubírají správným směrem. Pokud zajistíme, že toto nařízení bude cíleno pouze na ty referenční hodnoty, které mají problémy, myslím si, že se nám podaří věci velmi rychle vyřešit. Děkuji. Eh, děkuji vám. Ještě nějací poslanci chtějí vystoupit? Tak moment, moment, moment, mám tu seznam. Nejprve Werner a potom Ole, takže Wernere. Děkuji vám, paní předsedkyně. A pardon, já jsem vynechala eh, ještě jednoho stínového zpravodaje, který nebyl na seznamu. Promiňte, za, za GUE, ještě paní kolegyně. Děkuji vám mnohokrát. Budu hovořit portugalsky. Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Eh, řečeno už tady toho bylo mnoho k tomuto návrhu. Podobně jako Filip a ostatní kolegové, my jsme přesvědčeni, že zde je velký prostor pro schodu. Žádné zásadní problémy s tímto návrhem eh, od Sharon nemáme. Obecně za to eh, jsme všichni zajedno. Nicméně přesto snad zde jsou určité oblasti, které spolu nesouhlasíme na 100%. Například co se týče povinností administrátorů, udílení a rozdělování referenčních hodnot a jiné oblasti. Nebo jinak v jiných oblastech s vámi souhlasíme na 100%, jak už tady říkali ostatně i jiní kolegové. Nicméně je potřeba dát si pozor, co sem patří a co už sem nepatří. Obdrželi jsme velmi jasné návrhy a e, je tím pádem asi podstatnější zaměřit se na to, čeho už se toto nařízení nemá týkat. Souhlasíme mimo jiné s tím, co bylo řečeno ke, ke způsobilosti a k pravomocem ESMA, které je v této oblasti potřeba posílit. Teď je otázka, jak toho dosáhneme. Jako stínová zpravodajka za výbor ITRE zde však stále vnímám některé drobné nedostatky. Je to několik konkrétních bodů, eh, které se mi nelíbí, a pak jedna taková celá tematická oblast. Nejprve tedy ty specifika. Co se týče komodit, v této oblasti v žádném případě nechceme připustit, aby sem bylo začleněno něco, co nebudeme moci ovlivnit. Máme mezinárodní standardy IOSCO, velmi konkrétně v podobě komodit. A v podstatě už teď si můžeme říci, že se tím pádem mají de facto přeskoumat, kontrolovat stávající normy. To se má provést v příštím roce. Já upřímně řečeno nevím, jak je možné všechny tyto věci združovat pod, eh, pod jedno téma, tedy Eh, standardy IOSCO a vše to ostatní. Bude potřeba hledat eh, velké množství synergií. A co se týče té všeobecné oblasti, mohu říci, že souhlasím s tím, co jsem slyšela. Zajímavá mi připadá zejména ta přechodná doba 30 měsíců. To je velmi zajímavý návrh. A je to asi dobré řešení. Co se týká komodit, eh, zde budeme muset celé spektrum problematiky ještě prohloubit. Tím jsem se už také zabírala, zaobírala a budu v této činnosti nadále pokračovat společně ostatními kolegy v ITRE. Eh, tři aspekty zatím nebyly eh, přeskoumány v dostatečném detailu a nesmíme na ně zapomínat. Jednak je zde nebezpečí navracení příspěvků v tom tedy, jak budeme mít nová pravidla společně s indikátory, což je problém, který, který lze podle mého názoru vyřešit pouze tím, že administrátory zavážeme k určitým povinnostem. Což je také problematická oblast. A pak další problém je jaksi znehodnocení nebo úplná změna těchto referenčních hodnot Je přece potřeba zaměřit se na kontinuitu těchto indikátorů. Jedná se o smlouvy, které poběží mnoho let. A to je tedy takový jaksi zásadnější problém. A pak ještě jeden velmi obecný aspekt. Tady jde o případnou změnu metodologií. Takovéto změny musí podléhat velmi přísné kontrole. V žádném případě nesmí dojít k tomu, že by takovéto změny začaly být zneužívány. To jsou tedy ty tři obecné problémy, ta tři témata, o kterých jsem chtěla prohovořit. A připojuji se rovněž k tomu, co eh, řekli kolegové přede mnou. A poslední slovo, které se týká sankcí, ještě prosím. Jedná se o článek 31, odstavec 2. Tam se říká, že lze vyhlásit dočasný zákaz eh, vůči jednotlivcům, kteří se dopustili porušení pravidel, ale není mi jasné, eh, jestli se to týká pouze administrátorů. Já bych řekla, že se to netýká pouze administrátorů, když dojde k porušení pravidel. Musí se to rozšířit přece na všechny ostatní funkce, takže to byla ta úplně poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit. Děkuji vám. Děkuji a nyní další řečníci. Omlouvám se trochu za ten zmatek. Lange, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, chci podpořit to, co říkal kolega Mitchell. On už ty hlavní kritické body zmínil. Rád bych ale zároveň doplnil, že cílem tohoto návrhu e, je dosáhnout široké dohody, e, což se mu jistě podaří. Musíme zhodnotit, jakou regulaci už pro tuto oblast máme. V koncové fázi bude jistě důležité nařízení k MIFIDu, pak e, je zde tady ještě to stávající nařízení, které je v platnosti. A pak Eh, konec konců Marisa není stínovou zpravodajkou, ale eh, autorkou stanoviska ve výboru ITRE, což se týče komodit energií na trzích a e, zajištění náležitých výsledků ty, ty výsledky a principy, které s nimi souvisejí, máme vyjasněny. Nicméně e, není přiměřené, že se tyto věci regulují pouze v, přílože, v příloze číslo 3 a tím pádem bych se rád zeptal paní předsedkyně, zda by mi mohla ujasnit, e, že e, ty návrhy, které výbor ITRE poskytne, nebudou zapadat pouze jako dílčí návrhy a poznámky, ale budou brány tak, e, jak jsou důležité. Co se týče opatření o nedostatečně transparentních indikativních hodnotách, e, tady je trošku takový paradox, že v minulosti eh, tyto indikátory byly generovány v podstatě žurnalisty, tedy lidmi, kteří sbírali údaje a pak je nějakým způsobem agregovali a platilo se jim za to. Nicméně já si myslím, že když někdo svůj obchodní model zakládá přesně na tomto principu, nemůže být zodpovědným poskytovatelem eh, referenčních hodnot přece. Protože tím pádem by to znamenalo, že eh, referenční hodnoty eh, na trhu s komoditami odrážejí situaci ve světě. To tak přece nebude. V podstatě my si můžeme zde v Evropě udělat takovou legislativu, Eh, která může předpokládat, že nám budou dodávat data z Ruska, z Číny, z OPEKu a odinut, ale nemůžeme si takováto pravidla vytvářet, pokud nevěříme tomu základnímu systému. Tady je tedy základní eh, slovo transparentnost, která zatím nebyla eh, zajištěna. Jsou to například, eh, jsou to například eh, částky v řádu 1,7 miliard a jinde, o kterých zde hovoříme, takže jsou to skutečně kritické indikátory. Musíme se zároveň rozhodovat, zda eh, budeme hovořit i o produktech navázaných na dané referenční hodnoty, jako jsou deriváty, investiční fondy a jiné. A to je pak úplně jiná situace než v případě komodit, tedy než v případě reálného zboží. A potom pro například energetický sektor budeme muset vypracovat zcela zvláštní systém regulace. Je potřeba zaměřit se také na organizační rozdělení eh, tohoto návrhu je potřeba přeskoumat si, které body z příloh patří do samotného legislativního textu. Mimo jiné, protože přílohy lze měnit zjednodušeným legislativním procesem. Myslím si, že bychom se zejména měli zaměřit na oblast surovin, komodit a energií. Děkuji vám. Děkuji vám. Ole Schmidt má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za skvělou zprávu, jako ostatně pokaždé. Já hovořím za malou zemi s malou měnou, která má určité problémy, vy o nich samozřejmě dobře víte, a některé pozměňovací návrhy v tomto návrhu ty problémy mají vyřešit. Je, myslím, důležité si toto říci hned na úvod. Můj dánský kolega to zatím neudělal, takže ehm, já se o to postarám pro uh, Kajbor i pro Najbor za Norsko. Problémy máme, jak víte. Eh, já Evropu miluji a to ve všech e, smyslech toho slova. Chtěl bych do eurozóny, ale zatím tam nejsme. E, Libra je velká měna, ale švédská koruna velká měna není. A proto určitou legislativu potřebujeme. Potřebujeme proporcionalitu a flexibilitu. Vidím, že ve vašich pozměňovacích návrzích se tyto oblasti do značné míry řeší, ale rád bych to přece jenom pro všechny ještě jednou zdůraznil. Neznám samozřejmě všechny podrobnosti, ale co se týče Stiboru, tady zatím žádné problémy nejsou a vše zatím funguje. No, Wernere, odpuste si poznámky, ale rád bych zdůraznil to, co říkal Gay Mitchell o whistleblowerech. To je, myslím, velice důležitý aspekt. A i vy jste přikyvovala, Sharon. A samozřejmě pak transparentnost. Já jsem si vás vyslechl s takovým smíšeným názorem, protože transparentnost je teď hodně módní a všichni o tom hovoří. Když jsem sem přišel v roce 99, tak e, transparentnost jaksi příliš e, vysoko na pořadu priorit nebyla, protože může způsobovat problémy a takové ty věci. Nicméně je potřeba zvážit, že ve všech oblastech a zejména ve finančním sektoru je transparentnost naprosto zásadní. Samozřejmě někdo říká, že ji lze zneužít, ale to se děje jen velmi málo kdy. Někdy je třeba taková opatrnost na místě, ale obecně vzato transparentnost je věc dobrá. E, takže ještě jednou díky Sharon e, Vím, že hovoříte i s lidmi z Osla, Kodaně i Štokholmu. Wernere, ještě. Ano, já bych ještě rád navázal na tu poznámku drahého kolegy Ole Šmita. Rád bych upozornil na to, že před krizí finančních trhů eh, liberální komisař McCreevy nechtěl ani transparentnost, ani minimální regulaci. My zde v parlamentu Eh, jsme to několikrát pod vedením Penváč Beres eh, považovali. A rád bych vám to, drahý Ole, připomněl. Ole? Ole? Milý kolego, v tom případě bych vám rád řekl, že máme rozdílné tradice v Jirsku, Švédsku. My jsme zavedli transparentnost v 1766. 1766. Mohl, vzhledem k tomu, že bylo Irsko zmíněno, mohu se k tomu také vyjádřit. Thank you, colleagues. I, would like to, uh, Děkuji vám, kolegové. Vítám pozměňovací návrhy a tuto diskuzi čím více, tím lépe, jak řekl Gay Mitchell. A pracovali jsme na tom velice rychle a já vím, že je to také obtížné, když já navíc ještě předsedám a zabývám se nějakou zprávou, e, tak e, bych ráda, abychom e, měli na všechno čas a zabývali se dopodrobna pozměňovacími návrhy a abychom měli připravené odpovědi, protože každý přemýšlíme o tom, jak tuto věc vyřešit. A Eh, kdyby mm, kdyby nám to připadlo pouze složité, tak bychom s tím těžko něco nadělali, proto já jsem aspoň stanovila ten práh a přišla jsem s nějakými myšlenkami, které ještě potřebuje pořádně probrat. Potřebujeme se zabývat těmi kategoriemi a čas ukáže, eh, co je vlastně eh, nejlepší. Nicméně, měli bychom se zabývat podle mě těmi kritickými referenčními hodnotami a potom nějaký akt přesené pravomoci, kterým se budeme zabývat v dalších etapách proto si myslím, že by náš výbor eh, mohl mít jako takový zásadní pracovní eh, rámec, eh, pokud s tím můžete souhlasit. Když už zavedeme tuto myšlenku jednotlivých fází, o které jsem hovořila, abychom zajistili, že můžeme měnit povahu určitých kategorií a čísla tak, aby se vyjasnilo, že něco může být exemplární, z toho se pak může dál, aby to bylo celé schudné, tak si myslím, že, to, mm, že pak můžeme zvážit i keyboard, protože budeme mít e, určité předpisy o tom, co všechno udělá ESMA. Já jsem se ní zabývala v těch kritických um, referenčních hodnotách a Kýbor poukazuje na to v podstatě, že se možná bude muset zabývat tím zapotřebem proporcionalitu i e, v tomto rámci. A chápu, že to může být obtížně obtížně definovatelné, jestli něco patří ještě dovnitř nebo jestli už je to vyloučeno. Musíme tedy opravdu o tom e, důkladně uvažovat. Co se týče těch eh, centrálních statistických úřadů, to si myslím, že něco jiného. Eh, já bych byla ráda, abychom v té první úrovni začlenili eh, ty nejdůležitější údaje a centrální banky, centrální statistické úřady mají své vlastní metody řízení a ekvivalentní ustanovení. Já tu mám eh, některé odkazy na to, co vlastně znamenají eh, všechny eh, tyto údaje, kterými se vědět ústřední statistický úřad a podobně. Tam, co se týče zprávy a řízení, tak má většinu veřejné, ale někdy to není tak úplně transparentní u centrálních banek. Proto já bych byla ráda, aby obě dvě tyto strany měly obdobné zacházení, abychom dosáhli lepší transparentnosti. Ale co vlastně jsou tato uspořádání eh, nebo nastavení toho, jak funguje řízení? Může to být použito i pro ostatní, eh, nebo může být využit jakýsi lehčí režim, protože eh, řízení něčeho může být například automatické. Ehm, o toho etického kodexu tam je to velice složité. Někteří z vás, mnozí se zmínili eh, o tom, že má být proveditelný. A musíme mít ale na paměti jednotlivé druhy těch referenčních hodnot, protože v některých případech je dost málo poskytovatelů eh, do tohoto systému. A tam se myslím, že je velice důležité, abychom věděli mnohem víc o tom, co se děje, než v případě, že máte tisíce eh, poskytovatelů eh, údajů. Protože pak je eh, takové množství různých informací mnohem obtížněji zkreslitelné, manipulovatelné pokud budeme žádat, aby někdo podepsal dokument, a že je za to zodpovědný, tak nám řeknou, no víte, to nás nezajímá, to my tak jako úplně nechceme a uh, radši od toho odstoupí. Takže e, bychom měli ten systém vytvořit tak, e, aby byl správně vyvážený. Ohledně administrátorů, měli bychom vědět, administrátoři by měli vědět, kdo jsou jeho poskytovatelé. Že to jsou uh, že to jsou slušní, eh, eh, slušné subjekty, eh, které se chovají počestně, že to není někdo, kdo jen tak přijde a najednou chce v této oblasti podnikat. Měli by tedy znát, kdo jsou jejich poskytovatelé, měli by vědět, o koho se jedná, ale to vyžadování informací by mělo být proporční, proporční vůči tomu, jak je strukturovaná referenční hodnota. Co se týče eh, poskytovatelů, jde také o to, abychom měli správnou metodiku eh, při těchto výměnách. Zda se jedná o nějaký eh, jednoduchý přímý proces, zda se jedná o údaj o transakcích, abychom nakonec nepřetěžovali ten systém. Jak také dohlížet na to, že je správně plněna ta metodika, kterou budeme vyžadovat u komodit, tam si myslím, že to je mm, také obtížné téma. A tam opravdu budeme potřebovat jednotlivé fáze. E, nemusíme regulovat e, úplně e, všechno, ale tam, kde, kde jsou určité nejistoty, tak tam bychom měli mít jasná pravidla a ty fáze bychom měli využívat tak, aby principy JOSCO se eh, tímto způsobem také eh, odrazily u komodit. A možná, že příloha bude dobrým eh, řešením. V příloze 3 například toto může být v souvislosti s IOSCO. Na to musíme dál pracovat a určitě se nám podaří přijít s dalšími návrhy. Kvůli té rychlosti, kterou to probírám, já eh, vím, že to je, eh, já vím, že to je eh, obtížná práce. Ohledně regulovaných údajů. Nevím, zda je zapotřebí ještě rozdělit více kategorií. Pak tu článek 11, whistleblowing, a také jedna z příloh, jestli si dobře vzpomínám, Eh, a potom ta zmínka v etickém kodexu. Já nemám problém s posílením těchto eh, opatření, pokud si, stí, pokud si to kolegové přejí. Kolegia. To si myslím, že jsou složité orgány, já jsem to chtěla trochu zjednodušit, a to proto, že se obávám, že by eh, že bychom se mohli zabývat mnohem větším objemem věcí, než kolik je nezbytně nutné a že bychom se do toho Eh, eh, zacyklovali. To by mohl být problém. Myslím a doufám, že se mi podařilo shrnout body, které jste všichni zmínili eh, ohledně úlohy ESMA. A zda má získat silnější úlohu. Ehm, já jsem o tom přemýšlela. Je zapotřebí, abychom opravdu dobře popřemýšleli, protože ESMA je malý orgán a mm, může být lehce přetížena. My máme ve Velké Británii e, takovýto orgán, který je ale mnohem e, rozměrnější. A u velkých regulátorů je toto možné. A proto bychom měli postupovat obezřetně tedy vůči e, agentuře ESMA. Eh, potom tu jsou některá eh, pravidla, technické standardy, které jejich prostřednictvím eh, kompetentní orgány mohou jednat. Může dojít ke zvláštním případům, kdy důležité kritické referenční hodnoty budou budou zasahovat do více kategorií, ze kterých se budou zbíhat anebo sbírat údaje. Ale to je také záležitost um, taky pro ESMA. Já se na to dívám tak, že ECB má uh, svoji uh, zodpovědnost, ale v určitých oblastech uh, zase tato zodpovědnost je na členských státech, takže tady se jedná o takovou větší delegaci úkolů zpět um, na původní úroveň. Takže to by možná byl způsob, jak to vyřešit. A já tam mám takový text v tomto směru, že pokud ten výbor bude mít za to, že něco lépe udělá ESMA, nebo že ESMA má kapacitu to udělat, tak je to možné. Těším se tedy na to, s čím kolegové přijdou. A musíme se zamyslet, jak by to mělo vlastně eh, vypadat. Ale pokud zjistíme, že něco je příliš velké na to, abychom to naložili na ESMu, tak eh, bychom eh, eh, to tak neměli řešit, abychom nespůsobili další potíže. Jsem velice zvědavá, co vyjde z výboru ITRE, protože se jedná také o komodity. A jsou tu otázky cen, které se najednou stávají referenčními hodnotami, co s tím budeme dělat Eh, velice si dobře uvědomuji, že tu jsou eh, všechny tyto jednotlivé otázky, které je třeba důkladně dořešit. A pak je tu také otázka odmítnutí eh, poskytnout údaje. Pokud tu mm, bude taková to povinnost poskytovat údaje, tak je možné, že prostě ti poskytovatele zmizí, jako se to stalo u eh, jiných eh, mezi eh, bankovních úrokových sazeb. Jak budou fungovat ty dohledové orgány, to také musíme vyřešit a musíme se zabývat tím, jakou budou mít působnost. Vypadá to trochu složitě, ale kolegové kteří se tímto zabývají ve výboru ITRE, eh, tak myslím, že my s tím budou moci eh, pomoct některými pozměňovacími návrhy. Werner se zmiňoval o prodávání údajů. To je téma, které jsem tu už pokryla. Tam se jedná o oprávněné obchodní zájmy, které ta věc je tady zmíněna. A já tu já tu tedy mám otázku duševního vlastnictví eh, velice eh, dobře eh, zmíněnou a budu to seriózně dále probírat, protože to jsou pro důležité otázky. Ještě jsem nepožádala o slovo komisi, protože máme trochu spoždění, ale pokud si to opravdu hodně přejí, aby mohli promluvit, tak bych je poprosila, aby mluvili stručně. Jak můžeme vyřešit problémy, které zmínili kolegové nebo já. Na to bych se chtěla zeptat eh, komise. A čím více informací získáme, tím budeme raději. Samozřejmě pravděpodobně si budu muset v neděli sednout a projít. Toto všechno eh, bych eh, se zaměřil na to, jak tam sama začlením své vlastní pozměňovací návrhy, které by, to, které by toto řešily. A pak už pravděpodobně na to ne, totiž nebudu mít čas. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 5 hodin 16. prosince. Diskutovat se bude 20. ledna, hlasovat 30. ledna. To znamená, že pokud rada by si přála se podívat na to, co, mm, nebo kam jsme došli, eh, tak eh, bychom to mož, možná mohli dokončit i brzy. Hlasovat na plenárním zasedání se má následně. A to tedy bude až na dalším funkčním období na poslancích nové mandátu. Možná, že se blížíme ke koncensuálnímu řešení s členskými státy a členské státy by se tedy na toto měly také eh, hlouběji soustředit. A nyní přejdeme k bodu číslo 8. A to je změna směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty. Eh, pan Vostrejček. Ehm, ponecháme chviličku na to, aby kolegové mohli odejít, pokud si tak přejí, aby náš další zpravodaj nemusel křičet.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 Ivo, jakmile budete připraven, už je to opravdu klid, můžete začít. Eh, takže tedy dobré dopoledne. Dámy a pánové, paní předsedkyně, no řekl bych, když se dívám kolem dokola, tak nás tady na projednávání tohoto bodu moc není což eh, je dobrým signálem z toho důvodu, že eh, půjde pravděpodobně o eh, věc, materiál, který nebude kontroverzní a který najde širokou podporu mezi poslanci různých uskupení v tomto parlamentu. Daň z přidané hodnoty je v historii daní poměrně mladá daň a je to daň kterou mají velmi rádi ministři financí e, moc rádi ji nemají daňoví poplatníci a někteří úředníci kteří tuto daň spravují ji mají trochu rádi a trochu neradi. E, trochu rádi proto že e, obtíže spojené s jejím výběrem jsou poměrně velké a tudíž to dává úředníkům eh, široké pole působnosti a trochu neradi proto, že je to daň, která svou komplikovaností je daň, která, v které se poměrně snadno eh, podvádí či daňové povinnosti vyhýbá. Já bych na úvod chtěl ocenit eh, kvalitu materiálu, který byl předložen Evropskou komisí, neboť je to materiál srozumitelný a já bych řekl že text tak jak byl evropskou komisí předložen je textem nekontroverzním a hlavně textem jdoucím správným směrem. Eh, považuji tento návrh za velmi praktický a je to jeden z návrhů který může eh, přeshraničnímu podnikání velmi významně pomoci Ono to souvisí s tou, s tou komplikovaností daně a s přiznáváním, s přiznáváním, eh, s přiznáváním daně přes, eh, v přeshraničním podnikání. Eh, standardizace přiznání k dani má několik zásadních výhod, které je potřeba zdůraznit a pro které je tento nápad třeba podpořit. Za prvé významné zjednodušení Eh, podnikání. To si myslím, že v této chvíli, v této době, v této časové periodě pro mm, evropský hospodářský prostor je eh, požadavek zásadní, který umožní jednotlivým podnikatelským subjektům snadněji poskytovat eh, své služby v jiných částech Evropské unie a zároveň umožní daňovým, daňovým úřadům efektivněji tuto daň spravovat. Za druhé jde o krok, který mm, velmi významně zjednoduší eh, podnikání eh, jednotlivým podnikatelům. Každý z nás, kdo jsme někdy měli nějakou zkušenost eh, s přeshraničním obchodem, tak víme, jak, jak úporné je potýkat se s jednotlivými národními administrativními překážkami. No a pak je třetí věc, kterou je třeba zdůraznit a ta je, myslím, významně dobrou zprávou pro ministry financí. Evropská komise odhaduje, že eh, pokud by tento standardizovaný mm, toto standardizované přiznání k dani bylo, eh, bylo schváleno, pak by mohlo znamenat až 15 miliard eh, eur úspory na administrativních nákladech, což je, myslím, velmi významná částka, kterou je třeba zdůraznit. Eh, jak ten, návrh vypadá, co je jeho obsahem? Já velmi oceňuji, že eh, jde cestou požadování minimálního počtu eh, povinných položek. Minimální počet je tady stanoven na pět a mm, myslím si, že to zásadně usnadňuje jednotlivým podnikatelům, kteří se pohybují přes hranice, orientaci v jednotlivých národních daňových jurisdikcích. To bych řekl, že, že je velmi významný požadavek. Minimum informací, které budou povinné k přiznání téhleté daně. Zároveň oceňuji, že je to návrh, který, eh, kde komise vzala v úvahu i to, že jednotlivé členské státy mohou mít eh, různé zvyklosti a mm, eh, dává tedy tento návrh členským státům i flexibilitu v tom, že Eh, mohou požadovat eh, po daňových poplatnících více informací, nicméně i těchto více informací má být, eh, má být požadováno ve standardizované, ve standardizované podobě. Když se tak dívám do svých poznámek, pak jsou tu ještě dvě věci, které bych chtěl zdůraznit a které bych chtěl na tom návrhu ocenit. Zdaňovací období by mělo být jednoměsíční konečným termínem podání daně by měl být konec, konec měsíce a přesto i tento návrh bere v úvahu to, že eh, vysloveně malé podnikání eh, může jednotlivý členský stát nebo eh, náležitý daňový úřad eh, malému podnikání může přiznat čtvrtletní přiznání, eh, přiznání k dani, což si myslím, že zase jde vstříc jednak jednoduchosti podnikání, jednak nákladům, které jsou s tím spojeny. Takže, abych to zhrnul, Eh, mně se tenhle ten návrh zdá velmi praktický, neboť si od něho eh, jako zpravodaj slibuji omezení byrokracie, eh, úsporu v administrativních nákladech a já si myslím, že podstatným bodem může být i mm, omezení prostoru pro daňové úniky, vyhýbání se daňové povinnosti v tomto typu daně a přeshraničního Eh, přeshraničního obchodování, poskytování služeb. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, kteří se nepochybně k tomu připojí a zejména a znovu chci říci, že oceňuji kvalitu, srozumitelnost, jednoduchost materiálu, jak byl předložený Evropskou komisí. Děkuji. Thank you very much. Um, uh... Děkuji. Gay. Děkuji, paní předsedkyně. Esaja mě požádal, abych tady přednesl eh, poznámky stínového eh, zpravodaje, takže ona se domnívá také, že návrh komise je vítán a dobře načasovaný a že zpráva je přijatelná, i když zmínka o karuselových eh, podvodech by asi vysvětlila, eh, vyžadovala určité vysvětlení, jak eh, to postihne tedy eh, tento návrh. Kolegyně má tedy jenom pár komentářů a to jsou následující. Podle návrhu každé standardizované přiznání k DPH by mělo obsahovat pět společných informačních polí, a státy kromě toho mohou ještě požadovat osm dalších informačních polí ohledně eh, tržby a hm, platné DPH a eh, ohledně odpočitatelné DPH, eh, pak tom dalších 13 informačních polí. Takovéto přiznání by potom ale nebylo úplně konzistentní ve všech členských státech. Vlastně tam by to bylo konzistentní jenom z hlediska těch pěti povinných polí takže firmy by stejně musely zjišťovat, jaké požadavky další navíc platí v jednotlivých členských státech, i když samozřejmě ten objem toho zjišťování by byl menší než nyní. Podle kolegyně Esaja je třeba omezit hm, počet těch požadovaných hm, informačních hm, polí při zpracování návrhu komise. Pravidla pro DPH v členských státech se dosti liší a um, členské státy by tedy měly poskytnout jasné a stručné instrukce ohledně toho, co se má uvádět do každého pole přiznání k DPH. Tyto pokyny by se měly zveřejňovat při nejmenším v angličtině, ale nejlépe ve všech evropských jazycích. Snad tedy tento problém se podaří vyřešit, až bude zaveden webový portál komise k DPH, ale vyrozuměl jsem, že e, to zatím není v dohledu. Pokud jde o tento návrh, tak e, firmy by předkládaly přiznání k DPH elektronicky ve všech členských státech a tyto elektronická přiznání by tedy měla být e, adaptována, přizpůsobena i pro používání elektronického podpisu. Elektronické podávání je rozumné pro mnohé společnosti, ale kolegyně Esaja si není jistá, jak by se s tím poradili malé a střední podniky i když samozřejmě čím to bude automatizovanější a jednodušší, tím lépe. Kolegyně Esa, já se těší na další diskuse a na plodnou spolupráci se spravodajem, který připravil eh, zprávu, která je velkým pokrokem a bude určitě možné, aby se to eh, uzavřelo schodou bez jakýchkoliv větších problémů. Děkuji. Děkuji. Chce si k tomu komise vzít slovo? Ne? Ano? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Strejčkovi za vynikající zprávu a děkuji také za podporu návrhu komise. Chci zdůraznit, že tento návrh je velice důležitý, protože jsme vypočítali, že by to mohlo znamenat, znamenat přínos 15 miliard eur ročně, které by podniky ušetřily na administrativních výdajích, a to je důležité zvláště pro ty menší podniky. Je to návrh, který by měl usnadnit přeshraniční obchod a měl by také přispět k snížení rozdílu mezi teoretickým příjmem z DPH a reálným příjmem z DPH, což je dáno nejenom daňovými úniky, ale i chybami tento rozdíl na základě e, nezávislé studie dnes činí 193 miliard eur, rozdíl mezi teoretickou DPH a skutečně vybranou. Takže to je skutečně důležitá částka. Toto jsem tedy chtěl říci k této otázce. Děkuji. Děkuji. Ivo, chcete reagovat? Tak jenom e, pár vět. Těším se na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. A k tomu, co říkal Gay, eh, to myslím, bude snadné vyřešit. Myslím, že to není nějaký zásadní problém, takže eh, tím jsem se zcela jist. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5 hodin 16. prosince. Budeme o nich diskutovat 22. Eh, ledna, hlasovat 30. a na eh, plenárce únor 2 by se to mělo projednávat. Takový je plán. Další eh, bod na programu jsme trochu v časovém předstihu. Je to dialog s Edwardem Skiklunou a my tedy přerušíme zasedání výboru do 11.30 a doufám, že se vrátíte. Děkuji vám. řešit aspoň na malý vánoční dárek. Um, tak dámy a pánové, když dovolíte, utište se laskavě. Um, Víte, i my jsme rádi, že tady je náš bývalý místopředseda Edvard. Um, buďte tak laskav, pane kolego, pojďte se posadit. Tak. Eh, jsme samozřejmě tady přes šťastní, že tady Edward opět je eh, s námi na našem výboru a v podstatě sedí přesně tam, kde se dával za svého mandátu, co by místo předsedy eh, tohoto výboru. A Chtěla bych mu poděkovat za práci, kterou tehdy odvedl, zejména ve věci statistik. To se teď přesunulo a mně s tím pomáhá spousta dalších lidí. Vítáme vás tedy, pane kolego. Vzhledem k tomu, že je čtvrtek a mnoho poslanců již muselo odletět zpět do svých členských států, můžeme si asi dovolit takový uvolněnější režim zejména co se týče vašeho úvodu. Nejprve bude tady váš úvod, eh, poté otázky a odpovědi a možná nám pak budete moci ještě věci trošku rozvést na konci. Využijeme každopádně eh, všechen čas, který máme a jsem si jistá, že to bude efektivní. Máte slovo. Děkuji, Sharon. I mně je velkým potěšením býti opět zde v Ekonu, eh, kde jsem strávil zhruba čtyři roky. Samozřejmě teď jsem na místě, kde musím tedy eh, pít to, co jsem kázal eh, zde ve výboru Ekon, abych tak řekl, protože eh, jsem na pozici ministra financí. A tedy musím provádět fiskální zprávu, finanční stabilitu, prorůstová opatření, řešit problémy úspor versus růstu. A zkrátka musím aplikovat vše to, co jsme tady ty dlouhé týdny a měsíce diskutovali, eh, tupek a všechno to ostatní. Je to poměrně zajímavá zkušenost a jsem rád, že oni mohu hovořit právě zde o evropském hospodářském semestru, o deficitních procedurách a o všem tom ostatním, eh, od čehož máme vždy u nás doma trošku. Za posledních devět měsíců je to tak trošku rekord. Neznám mnoho ministrů financí, kteří museli představit a schválit dva rozpočty za rok. Ten důvod byl ten, že nám ten první v březnu neschválili a tím pádem jsme ho museli odsouhlasit velmi rychle ještě jednou, revidovat ho a přivést ho nohama opět na zem, tak abychom dosáhli reálného hospodářského růstu a abychom zohlednili příjmy a deficity v něm. A to zejména z hlediska nových informací, které se nám vůbec nelíbily, a to e, z hlediska těch, že Malta se opět dostala do eh, toho šuplíčku excesivního dluhu a tím pádem se spustily zvláštní procedury. A po několika měsících eh, poté eh, jsme z, tohoto, z této škatulky opět vystoupili, takže to bylo pro všechny zúčastněné dosti trapné. Nicméně, jak víte, volební kampaně, politická nejistota, zejména když máte slabou vládu. Ta předchozí vláda měla většinu jenom o jedno křeslo. To všech způsobilo, že klesala poptávka, tím pádem klesaly příjmy, ale výdaje zůstaly takové, jaké byly a tím pádem ten propad, který se předpokládal na 2,4%, se pak nakonec změnil na nějaké 3,5%. Nicméně hospodářství v té době nestálo. Pohybovalo se sice pomalu, ale pohybovalo se. Já jsem to, když jsem mluvil s Olirénem, přirovnával k plachetnici, která se pohybuje jen za velmi lehkého vánku. A mně šlo o to nestratit tu setrvačnost. Ta byla pro nás velmi důležitá. Když jsem se tedy setkal s Oli Rénem a hovořili jsme o možnosti, že nám někdo nařídí velmi přísná úsporná pravidla, říkali jsme, že to uděláme, provedeme všechny důležité kroky a že se letos, v roce 2013, chceme dostat pod 3% čemuž komise moc nevěřila, eh, hlavně proto, že se předpokládalo, že to bude 3,4 tento rok, 3,5 příští rok a tak dále. Nicméně naše výpočty byly správné a jsme přesvědčeni, že letos se nám podaří dostat se pod 3%. I přesto chceme nadále efektivně jednat, ale uděláme to po svém. Spíš než škrtat v oblasti sociálních služeb a v oblasti jiných politicky citlivých politik, tak abychom jenom rozlobili eh, občany, čímž bychom vytvořili nedostatek důvěry, obnovíme hospodářství. Víme, že jakmile začne HDP klesat, nebrání vám nic v tom, abyste znovu získali stabilitu a rovnováhu ve veřejné správě veřejných financích. Podařilo se nám Olirena přesvědčit, podařilo se nám ta opatření podniknout, bylo to nějakých 20 milionů, to je hodně peněz. Ty škrty se nám podařilo provést v oblastech, kde se plítvalo penězi a kde se příliš optimisticky čerpaly eh, prostředky z rozpočtu. A pak jsme komisi předložili detailní zprávu. 1. října pak, když jsme představovali program Evropského partnerství a zprávu o efektivních akcích, to bylo tedy 1. října, řekli jsme komisi přesně, kde se škrty provedly a proč jsme přesvědčeni, že tento rok skončíme s deficitem nižším než 3%. Komise pak představila svou vlastní reakci na tyto zprávy a prohlásila, že se nám podařilo podniknout náležité kroky a tím pádem pro letošní rok komise sama žádné kroky proti Maltě nepodnikne. Takže pro letošek je všechno v pořádku. Nadcházející rok je pak hlavně otázkou návrhu státního rozpočtu, eh, který byl předložen jako všude jinde zhruba v polovině října. V něm podrobně popisujeme naše strukturální snahy v tom smyslu, že říkáme tedy, že budou přesně takové, jaké požaduje komise a tůpek, to znamená 0,6 strukturální rovnováhy, a tím pádem se dostaneme ještě níže pod 3% na zhruba 2,1% v příštím roce. Jaké cíle naše vláda měla? A zejména, jak chtěla řešit specifická doporučení pro naši zemi. Někdy s nimi souhlasíme, někdy s nimi nesouhlasíme, ale v našem případě jsme byli přesvědčeni, že ta doporučení byla dobrým hodnocením. Bylo to hodnocení MMF eh, eh, a ratingových agentur a v podstatě po nás chtěli to, co Malta stejně měla udělat. Eh, vezmu to postupně. Za prvé, fiskální zpráva. To je jednoznačně na místě. K tomu se pak mohu třeba vrátit na konci. Nicméně eh, máme zde určité specifické potřeby, a to tady jednak energetika. Malta vzhledem k tomu, že je ostrov, je plně závislá na ropě a vzhledem k tomu, jak volatilní cena ropy je, a vzhledem k tomu, že jsme měli velmi neefektivní elektrárny, byla tato situace dosti problematická. A když říkám neefektivní, tak myslím skutečně neefektivní, protože byly na úrovni zhruba 30% té nominální efektivity, jakou by mít měli. A v podstatě jsme neměli vůbec žádné plány na diverzifikaci. Vláda takové plány měla. Chtěla používat plyn, konkrétně eh, kapalný eh, zemní plyn. Zatím nejsme propojeni se Sicílií, doufejme, že k tomu dospějeme za nějakých 6 nebo 7 let, ale momentálně eh, doufejme, že do dvou let se nám této diverzifikace podaří dosáhnout. Povede to k úsporám zhruba 35 z čehož 25 pak bude přesunuto také na průmysl a na spotřebitele. Rovněž bude vybudován na spojka Sicílie a Malty, což znamená, že budeme mít eh, jak diverzifikovanou ropu s tím konektorem na Sicílii a zemní plyn. Čímž zlepšíme celkovou situaci, Malta bude konkurenceschopnější a vyřešíme tím do, specifické doporučení číslo dvě. Dále je zde otázka služeb producentů energií, kteří byli zcela skorumpovaní a neměli možnost eh, splácet ani své vlastní půjčky z německých bank, staré nějakých 25 let, a kdyby je nezachránil stát, tak by, skorum, tak by zbankrotovali a stáhli by celou Maltu sebou pod vodu. Eh, nalezli jsme strategického partnera. Jsou to Číňané, kteří se k tomu uvolili a získali pro sebe minoritní podíl v těchto společnostech, přičemž tedy řádný dohledový proces stále, stále eh, probíhá a oni řádně oznámí, jaký ten podíl konkrétně je. Eh, nicméně dopady ne ani tak na výrobce energii, ale pro vládu eh, je obrovský. Malta měla tyto závazky na úrovni zhruba 60% HDP. Stále je máme. Nicméně chceme je snížit na polovinu protože dostaneme injekci 200 milionů a když si vezmeme dluhy, které jsou skutečně velmi vysoké, je to 850 milionů z jedné miliardy, to je zadluženost eh, této kooperace, takže tím, že se odebere určitý podíl z tohoto balíku, se sníží i zatížení z hlediska závazku pro náš stát, což je velmi důležité opatření. A uznala to i Evropská komise ve své zprávě o reformních programech. Za další. Zvýšení potenciálu pro hospodářský růst. Růst pro, potenciál pro hospodářský růst na Maltě klesal až na 1,5% z nějakých 4% na začátku nového tisíciletí. Ten důvod je eh, Eh, na snadě. Eh, tento, tento eh, indikátor se skládá z investic, průmyslového, průmyslových výstupů a produktivity. Bylo jasné, že Malta, která má druhou nejnižší participaci pracovních sil v EU, má s tímto velký problém. Máme velmi nízkou participaci zejména mezi ženami. Byly zde problémy, které nikdo neřešil a my jsme je vyřešit chtěli. Takže ten rozpočet, který jsem eh, nedávno představil, v podstatě je seznam rychlých opatření, která zvýší participaci žen na trhu práce a vůbec participaci obecně zejména mezi staršími spoluobčany. Zavedeme bezplatné školky, Eh, zařízení pro péči o děti. Bude to stát hodně peněz, ale návratnost je obrovská vzhledem k tomu, že se zvýší příjmy pro stát i participace na trhu práce pro občany. Rovněž sem zavádíme eh, ustanovení o eh, odpoledních centrech péče o děti i ranních centrech péče o děti, pro ty, kteří pracují od brzkého rána. Takže jsou to opatření, která mají pomáhat zejména maminkám s dětmi, které chtějí do práce. Snažíme se odstraňovat bariéry. Ehm, ro, e, prodloužili jsme mateřskou o dva týdny. Předchozí vláda e, se toho nechtěla ujmout, ale v našem případě, kdy máme nízkou participaci žen a krátkou mateřskou dovolenou, zjistili jsme, že toto bude eh, jasný přínos a to říká i zpráva Evropské centrální banky. Máme rovněž systém daňových úlev pro ženy eh, starší 40 let a máme strategii aktivního stárnutí. Ale co je snad ještě důležitější, a e, bylo to poprvé na Maltě, e, zavádíme program Making Work Pay, když se práce vyplácí. Máme totiž značné problémy e, s lidmi na dávkách, kterým se nevyplatí pracovat. Když dostáváte minimální plat, ztrác, přicházíte o dávky a jste na tom hůř. Takže lidé jsou racionální. Ne, ne, že by byli líní, ale nechtějí pracovat, protože se jim to nevyplatí. Tím pádem Eh, tyto, pro tyto dávky zavádíme tříleté období v tom smyslu, že lidé, kteří najdou práci, budou i nadále dostávat určité procento svých dávek eh, a které, to se bude postupně snižovat v tom tříletém období. Dále přesouváme zdanění z práce na spotřebu. Tedy Zkrátili jsme, a ještě to bude tři roky probíhat, ehm, zejména pro střední, přední, střední příjmovou třídu, eh, jsme zkrátili daň z 35 na 25 nebo zkrátíme postupně a postupně zvýšíme daň ze spotřeby. A to v různých jejich podobách. Čímž tedy odlehčíme eh, pracovním silám a budeme doufat, že to pomůže zvýšit hospodářský růst. Co se týče kvality pracovní síly, Opět Malta je na prvním místě, ale na špatném konci žebříčku. Máme nejvyšší poměr nedokončené, eh, studentů s nedokončenou školní docházkou, máme kvalitní univerzity, polytechniku a jiné, ale bohužel v, na druhém stupni a na středních školách studenti v podstatě nepokračují až do konce a tím pádem nepředstavují žádný užitek pro, pro trh práce. Je potřeba posílit středoškolské vzdělávání a proto to jsme zavedli speciální strategii společně s programem Záruky pro mladé. A doufejme, že i ze strany EU obdržíme potřebnou pomoc, prostřednictvím které vyřešíme potřeby, které máme, nejenom tedy na tom trhu zaměstnanosti, ale i na tom trhu se vzděláváním. Další reforma eh, se týká přilákání investic. Potřebovali jsme reformu justice a opět i zde na Maltě byly nejdelší doby projednání případů u soudu. Eh, vždy se tomu tak nějak bránilo, ale eh, v nedávné době jsme právě předložili zprávu, která se týká velmi zásadní reformy eh, naší justice a vzal si to na starost eh, vrchní státní zástupce. A podobné to je i v oblasti zdravotnictví, kde rovněž provádíme reformy. Snažíme se překonat všechny překážky pro vyšší investice na Maltě. Co se týče penzí a důchodů, před několika lety u nás proběhla reforma, kdy se navýšil věk odchodu do důchodu na 65. Komise na nás tlačí, abychom ho ještě dále zvýšili, proti čemuž máme politický odpor, ale alespoň v přechodném období jsme zavedli, respektive budeme zavádět v příštím roce třetí pilíř pro důchody na Maltě, který eh, v minulosti neexistoval. Legislativa a všechna nařízení k tomuto jsou již připravena. To se týká tedy té reformní fronty. Na závěr, eh, a potom už rád zodpovím vaše dotazy, bych rád ještě promluvil o eh, tom postupu přílišných deficitů. Ono to vzniká tak trošku i na základě neschod s komisí. Když jsem byl v opozici, byl jsem hodně kritický vůči všem přehnaným optimistům, co se týkalo růstu a příjmů. Kdy vlastně lidé tvrdili, že budou příjmy vyšší, než jaké byly eh, prognózy komise, ale teď je to vlastně naopak. Komise nám předpokládá vyšší růst než naše ministerstvo což není takový problém, protože alespoň eh, nemáme vyšší předpoklady, tím pádem máme eh, eh, lépe pod kontrolou výdaje. Ale my jsme se vlastně dohodli, že se nedohodneme v oblasti daňové nutnosti. Oni nám předpokládají 3,5% deficit. Z hlediska ministerstva, teď je listopad, a víme, co máme v pokladně a co vydáváme. Víme, že jsme přesně tam, kde chceme být. Takže říkáme, nechme tento rok doběhnout do konce, pak se problémy sami vyřeší a pak v jarních prognózách se snad ta všechna čísla zrevidují tak, jak mají být. To bude asi z mé strany pro tuto chvíli vše. Bylo by toho ještě mnoho, o čem bych mohl hovořit, ale pakliže se mě na něco z toho zeptáte, já to ještě rozvedu. Děkuji vám mnohokrát. Je pro nás obrovské potěšení slyšet, co všechno se vám podařilo a kde se potýkáte s obtížemi eh, v praxi, s tím, co my tady eh, jsme kázali a kážeme. Myslím, že je trochu smutné slyšet, že, že jste museli hrát partnery v Číně, když šlo o potenciální problém s platební schopností Eh, u evropských eh, německých eh, banek. Možná by bylo dobře to, takovou tu věc udržet v rodině, abych to tak vyjadřila, ale vám se podařilo najít řešení a to je velmi dobré. Ehm, budu se řídit běžným postupem. Nejdříve promluví koordinátoři Jean-Paul. Jean-Paul, prosím, přejete si slovo. Merci, madame la présidente. Non, je n'ai pas de question. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám otázku, já bych chtěl jenom přivítat našeho bývalého kolegu, který se stal ministrem a chci mu poděkovat za velice jasné představení situace, kdy velice přesně popsal problémy na Maltě a jenom bych mu chtěl říci, že eh, bychom ho chtěli podpořit v té jeho politice a doufám, že v ní bude úspěšný. Děkuji. Thank you. Děkuji, Eliza. Well, yes, it's a pleasure. Ano, je to potěšení se s vámi setkat v, naší, eh, v vaší nové roli a s vaší novou zodpovědností. Bylo fantastické si vyslechnout vaší analýzu praktického použití věcí, na kterých jste tady předtím pracoval, než jste se stal ministrem. A bylo, tato vaše prezentace byla opravdu velice zajímavá Ráda bych se vrátila k tomu, co jste uváděla, co také zmínila paní předsedkyně. Ano, je to pravda. My sdílíme v Portugalsku eh, takovýto typ eh, strategie eh, s vámi, protože nám nebylo umožněno, abychom si uchovali v energetice naši zlatou akci, zlatý podíl. A teď Eh, jsme tedy takto eh, zaangažovali Čínu. Eh, když si tedy porovnáme situaci, tak vidíme, že to všechno funguje a také stejně jako vám, taky nám přeji, aby to všechno fungovalo do budoucnosti. Pak je tu pár prvků, kde se buď shodneme nebo neschodneme s komisí. Já bych ráda zdůraznila ty, ty věci, které vám leží na srdci aby člověk neupadl do nějakých velice krátkodobých strategií. A protože vy víte, jak funguje semestr, jaká doporučení eh, chcete, aby zde byly při doprovázení toho dialogu mezi komisí a členskými státy, zejména co se týče eh, kvality o něch opatření a zodpovědnosti za ně. S bankami my potom eh, dvou balíčku a šesti balíčku velice intenzivně spolupracujeme. Eh, máme jednotné usnesení, eh, jednotný dohled, BRD, společný fond, úvěrové mm, prostředky, zařízení. Máte k tomuto rámci, tak jak stojí, nějaké doporučení, nějaké návrhy? Protože by bylo velice zajímavé slyšet vaše názory na toto téma. Chci poděkovat oběma eh, Gozesovi Elize za laskavá slova. Ohledně ekonomického semestru samozřejmě toho máme hodně, co bychom mohli říct. Jsem přesvědčen, že je eh, to dobrý eh, postup. Je tu větší disciplína, začíná se dříve s národní nedříve tedy s tím, eh, s, tou, eh, s tím přehledem a zjišťováním růstu, potom s národním programem a také s návrhem rozpočtu. My jsme se setkali eh, s určitým problémem týkající se návrhu rozpočtového plánu. Možná některé země v tom byly trochu jinak. Já jsem to vysvětloval na radě. Normálně rozpočty Eh, nehovoří tolik eh, otevřeně o narůstech, eh, potenciálních narůstech daně, protože by to mohlo navýšit spekulace. Ale my jsme na Maltě jednali tak, že počítáme s určitým příjmem ze spotřební daně, takže se objevily titulky, cigarety, alkohol a tak dále. A za pár dní některé obchody byly vyprodány došlo ke spekulaci a to bylo způsobeno jen tím, že jsme toto mm, prosté oznámení učinili. Transparentnost tedy je velmi důležitá věc, ale v tomto případě to nebylo pro nás pozitivním krokem. Eh, my jsme viděli, jaké tu jsou tedy ty, ty návrhy, jak to bylo vyplněno, to všechno nám bylo velice užitečné, ale pořád ještě se učíme zaběhu. Naše první eh, zkušenost byla taková, že ministři financí se sešli s tím, že budou koordinovat rozpočty a do těch eh, jednotlivých přihrádek se nahlíželo podle, podle rizik. Ehm, Podobný pocit jsem měl s Ledenem už po začátku. Nechte mě, ať to uděláme, eh, podle určitých kritérií, ale neříkejte, musíte udělat to či ono, eh, aby potom to neznělo, jako oni museli udělat to a to, protože jim to eh, nařídila komise. To někdy politicky není úplně užitečné. Důležité abychom věděli, ano, dosáhněte určitých věcí, důležité je, aby to bylo uděláno. A v tom si myslím, že se ještě musíme dál eh, naučit co. Co se týče synchronizace rozpočtu, myslím, že jsme ještě nedosáhli toho správného cíle. Irsko oznámilo rozpočet a eh, šel už do parlamentu, ale ještě nebyl schválen, žádný ještě nebyl schválen. A my víme, že to byly určitá omezení, museli jsme ho schválit eh, den předem. Třeba, že jsme to prodiskutovali s komisí. Nebo jinými slovy, my jsme jednali s s tím porozuměním, že eh, tu nebudou ještě všechny věci, které oni si přejí splněny. A do 15. října do, do schválení rozpočtu, což byl ten den předtím, než jsme se měli sejít, jsme už eh, počítali s tím, že toto spravíme. Eh, takže se pak mohlo říct, že Malta podnikla účinné kroky. Teď nemluvím o tom, o tom nadměrném deficitu co se týče bankovní unie, to už je složitější. Je to složitější proto, a to je složitější pro všechny, protože se jedná o budoucnost. My bychom rádi viděli více flexibility, ale pomohla by flexibilita menším zemím a nebo, nebo větším zemím, aby nebyly eh, tak sešněrovány. Ehm, Potřebujeme zdravý bankovní systém a chceme si ho udržet. Potřebujeme, aby byl trvalý. Když hovoříme o správných proporcích kapitálových požadavků a tak dále, není nic lepšího, než No nikdo by nežádal zemětřesení samozřejmě, ale um, takovéto zemětřesení představované finanční krizí se událo. Takže z, z toho či onoho důvodu banky na Maltě zůstaly silné a nebyly postiženy. Nepotřebovali mm, vykoupení eh, svých eh, eh, problematických peněz. Takže my vítáme indikátory tam, kde jsou spočítány a jsme rádi, že naše banky mohou plnit tyto požadavky, souhlasíme s nimi. Pak samozřejmě otázka jednotného usnesení. Ta vytvořila spíše problémy mezi eh, euroskupinou a těmi, kdo stojí mimo ní. Začali jsme to prožívat na eh, vlastní eh, kůži. My jsme se shodli, že máme společnou rodinu v euroskupině a potom přijete do větší skupiny další den s tím, že někteří členové té skupiny nevědí, co přesně se odehrálo ten první den a nemají také eh, sem a eh, nevědí přesně, co se od nich bude požadovat. A to vytváří určité eh, tření, že prostě v jednom místě nebyla jedna skupina, která by všechno dohodla společně. Ale my jsme přesvědčeni o bankovní unii, že je správná jednot, také o tom, že jednotný eh, dohledový orgán je užitečný. A vidíme, že to poměrně eh, funguje. Potřebujeme síť, potřebujeme centralizaci při monitorování. Nepřejeme si žádné odalování. To nepochybně ne. My nestojíme o spožďování. Eh, finanční trhy mají svá očekávání a my je chceme eh, plnit. Alespoň bychom se měli shodnout na, na plánu nebo nějaké cestovní mapě, nebo jak to chcete nazvat, aby se nehledala, eh, nehledaly nějaké výmluvy, proč se něco musí změnit, že se musí počkat na, na změnu smlouvy nebo podobně. Nemohu odolat. Ještě bych se ráda chtěla zeptat na něco dalšího v tomto kontextu. Jedná se o ty diskuze o legislativě které je zapotřebí rozhodnout na úrovni EU. Vy se tedy scházíte v rámci euroskupiny, kde se rozhodujete o tom, co si přejete, co je pro vás je to optimální cestou vpřed. Tomu rozumím. Na jedné straně, ale někdo eh, v té místnosti uvažuje také o tom, jak by to vypadalo, eh, co kdybych já nebyl v euroskupině, eh, jak by jak toto rozhodnutí, které přijímáme, bude mít dopad na ty, co zde nejsou přítomni, co ne, nemají euro. Jedná se o klíčové rozhodnutí, eh, principy FSE, o kterých bychom měli uvažovat eh, mezinárodně. Eh, možná to je taková věc, která se předpokládá, ale mělo by se o tom otevřeně mluvit. Abychom došli k takovým rozhodnutím, která budou přijatelná pro, nebo schudná pro všechny. Ne, já jsem nechtěl říct, že o tom nemyslíme, ale Chtěl jsem jenom vyjádřit, že to je jakási komplikace, Sharon. A my se tím musíme zabývat. Musíme se zabývat e, tím, že ta komplikace tady bude. Nejde o to, že by se vyřešilo jednou proždy, protože e, Velká Británie nebo Polsko někdy mohou mít nějaké připomínky. Já si vzpomínám, jak to bylo v poslední dny jirského předsednictví, kdy zde byly určité potíže a trvalo to tehdy celou noc. Já ani nevím, kdy v ráno jsme skončili, jestli ve tři ráno nebo kdy. A byla to úleva, ale stále ještě byly eh, výhrady ze strany eh, Británie nebo Polska. Říkalo se, ne, ne, to musíme eh, takto vyřešit a, a a musíme dojít tedy k tomuto řešení. Nicméně my musíme brát v potaz to, že tato realita existuje. Sven, prosím? Ano. Především bych chtěl říci, že vás tu rád znovu vidím, nejen tedy na Twitteru, ale v reálu. Měli jsme docela zábavnou eh, výměnu po schůzi koordinátorů a bylo docela zábavné, že, že nám eh, říkal sekretariát, no není, není úplně snadné se sejít. Ale jakmile jsem vám napsal na tweet, tak eh, jste nám odpověděl, takže možná by náš sekretariát měl vás kontaktovat po Twitteru. Rád bych se vás zeptal několik konkrétních věcí. Máme tu tedy aktualizaci údajů o rozpočtu od komise. A když se podíváte na ty, ty slavné porovnávací sloupečky, které byly vytvořeny i proto, že parlament trval na tom, že bychom měli mít eh, srovnatelnější opatření, tak tam je vidět, že země, která je na tom nejhůř, eh, ohledně plnění eh, doporučení, je na to Německo, Malta, je jenom někde uprostřed, eh, takže tam dochází k mírnému omezenému pokroku, hmm. takže nakonec jste dosáhnu lepšího výsledku než moje vlast. Co se týče té mm, omezené činnosti ohledně penzí, inform, informace o reformě eh, zdravotnictví není eh, dostatečně důrazná. A pak tu jsou rizika týkající se přijímání a implementace u efektivity veřejné zprávy. Můžete nám o tom říci něco více? A kromě toho, mám velice konkrétní otázku, kterou jsme se zabývali hodně v médiích. Samozřejmě, že máte rozpočtové e, problémy. E, jak je to vidět z přehledu nebo výhledu z, z prosince, tak na rok 2013 a 2014 strukturální vyváženost je ohrožena. E, Takže teď je možné 650 eury si koupit malcké občanství, aniž by člověk musel nutně na Maltě žít či tam investovat. Takže to v podstatě znamená eh, prodávat přístup do šengenského občanství eh, za peníze, což bylo velice kritizováno i v Německu a já bych rád o tom slyšel vaše vysvětlení protože mi to připadá jako velmi nezvyklé, že si můžete koupit občanství, aniž byste v té zemi musel být. Já nejsem proti tomu, že by eh, cizinci získali občanská práva, ale měli mi mít skutečné pouto s tou zemí. A rád bych od vás slyšel trochu víc. Když se podívám na ten rozpočet, tak eh, uzdravení rozpočtu by nemělo eh, znamenat prodávání občanských práv. Svene. Já začnu od té poslední otázky, protože ta je eh, nejdůležitější. Mohu vás ujistit, že to nikterak nesouvisí s deficitem anebo financemi. Je tu se mnou můj stálý sekretář a my jsme o tom diskutovali. Eh, my jsme si říkali, podívejte, rozpočet musí eh, zůstat eh, pojímaný sám o sobě, musí stát na vlastních nohou. Nakonec jsme se rozhodli pro 15 milionů a komise říkala, že by to mělo být sníženo na 8. Takže ze 3,2 miliardy se jedná o 15 milionů, to není tolik pro zemi, která je velká, ale pro naši zemi je to hodně takže se eh, jedná o, o příjmy 8 eh, až 15 milionů je opravdu jen trošičku. A to je kapka v moři a rozpočet může být, jaký je. A tato věc nesouvisí s deficitním problémem. Já se vrátím k té strukturální vyváženosti. Tam se neschodneme, protože tam se jedná tedy o ty 3,4 až 3,5 ale to je e, stavěno na základě toho, e, že získáme daně z určité spotřeby. Ale to zatím ponecháme stranou. Šlo nám o to, že individuální investice s tímto nebudou nějak spojeny. E, souvislo to s investicemi takto. Já vám to chci teď vysvětlit veřejně. Začalo to tím, že se vytvořil návrh na vytvoření rozvojové banky v Mal- na Maltě. Ano, deficit má eh, tady určitou váhu. Eh, eh, vláda má svázané ruce s fiskálním řízením a s udržením rozpočtu toho deficitu pod třemi procenty. A proto jsme si přáli mít ještě jiné médium, které by se zabývalo dlouhodobými investicemi. Máme spoustu bank, eh, komerčních bank, ale chtěli jsme něco skutečně dlouhodobého, co by se zabývalo dlouhodobými investicemi. Centrální banka se konzultovala s Mezinárodním fondem eh, ohledně různých návrhů, takže tohle to byl jeden proud, který nesouvisel s IIP. Eh, druhý směr, který se udělal tuto orientaci, tak jako Portugalsko, Rakousko, Velká Británie a Spojené státy, eh, bychom eh, měli takový eh, prostor, kde by lidé, kteří investují na Malče, byli schopni za to získat určité uznání. A došlo k tomu, že dva týmy se zabývaly těmito dvěma myšlenkami. První tým se zabýval tím, jak přitáhnout ty investory, a e, ti provedli konzultace veřejné e, s konzultanty, kteří mají celosvětové e, zkušenosti. Tento tzv. marketingový tým se zabýval tedy tím, co investice a mají učinit a jak se mají chovat banky. Já vás teď z ničeho neobvinuji já, kdybych slyšel, že Malta prodává své pasy, tak taky bych si řekl, to snad přece Malta nemůže udělat. Ale ono tak ve skutečnosti není. Eh, to, že to takhle zní, je velice nešťastné a bylo to eh, opraveno. Všechny pozměňovací návrhy, protože nejsou eh, žádné právní texty, které by toto stanovily, předseda vlády setkává s opozicí, diskutuje o tom. Anonymita, která byla původně navrhována, nebo uchování důvěrnosti údajů, jak ji chcete nazvat, eh, s těmi eh, smluvními stranami, tak to už jsme odmítli. Můžete říct, proč? Ano, my to, mm, my to připouštíme, že jsme měli celou řadu eh, reform, které se musí rychle vyřešit a že jsme měli tedy spěchat méně, zejména v této oblasti, to je pravda. Ale především žádáme to, protože i Malá Malta poskytuje tisíc občanství každý rok, eh, především sňatkem. Eh, my neskoumáme u sňatku, eh, zda ten partner, který se chce provdat nebo vyženit na Maltu, zda jedná z upřímných úmyslů nebo že chce jen získat z toho nějakou výhodu. Máme také tedy investory bona fide podobným způsobem. A já jsem tím měl to, že 10 nebo 15 milionů vyděleno 6 eh, což je, je tak málo, že by to nespůsobilo nějakou invazi šengenských pasů do Evropy tím, že toto opatření na Maltě přijmeme. Možná, že bych bylo takových 50 ročně. To je takový strop, eh, který jsme zvažovali. Neznamená to, že by Malta takto navrhovala eh, své občanství, nabízela ho a že by všichni ti Číňani přijeli a koupili si, čínské, eh, či, koupili si maltské občanství. Jde nám o to, aby ten člověk přijel na Maltu, aby tam byl, ideálně měl tam nějaký majetek, aby Malta přitahovala osoby určitého kalibru, například fotbalové hráče, ale nesouvisí to přímo s daněmi. Pokud dlouho nebudou eh, pobývat na Maltě po určitý počet měsíců nebo nějakou dobu, co bude stanovena, tak budou samozřejmě zdaňováni jinde než na Maltě. Jedná se o peníze, které mají směřovat do investic. A o to nám šlo a mm, tak to by to mělo být eh, správně nadefinováno. Eh, my víme, že to, eh, to sdělení, které se objevilo, nebylo správně naformulováno a vytvořilo řadu nedorozumění. Pak druhá věc je otázka penzí a administrativní efektivita. Tam docházíme k pokroku postupem času. Nová vláda řekla, podívejte se, měsíc poté, co jsme byli navoleni, už zahajujete hodnocení nemocnice, jak je efektivní, A objevili jsme mm, celou řadu takových těch eh, negativních historik, jako je to v každé zemi. Eh, například eh, potíže se sklady nebo s něčím podobným. Ta, smlu, ta zpráva byla uveřejněna minulý týden a všechny zúčastněné strany nyní prodiskutovávají. Pak máme také zprávu o sektoru spravedlnosti. A komise na tyto zprávy řekla, že dochází k určitému pokroku, že to nejsou jen plané přísliby a že očekávají, že jim poskytneme aktualizované e, informace. Když se hovořilo s ratingovými agenturami, tak se jednalo o sliby. E, nyní už je to aplikováno. Příští rok uvidíme e, na základě zpráv, jak daleko jsme došli v praxi, ale skutečně děkuji za tuto otázku, oceňuji. Mám tu Petra Skinnera a potom Liema. A ještě další, takže bych chtěla pozorat, abyste hovořili stručněji. Petr. Um. Děkuji mnohokrát, Edward, moc rád vás vidím jako obvykle a také blahopřeji k tomu vyváženému rozpočtu. Myslíme, že se uh, ukazuje, že to je pozitivní i tím, že to vlastně přijali obě strany, obě komory na Maltě. Pokud jde o sociální ekonomiku, myslím, že jste tam hodně trochu zdůraznili i sociální ekonomiku. Snížení daně z příjmu to byl zajímavý krok, zvláště v době úspor to vlády obvykle nečiní, spíše naopak. Byla to součást snahy o tvorbu pracovních míst, nebo to souviselo s nějakými projekty EU, nebo jste tím chtěli zdůraznit něco jiného? A za druhé, pokud jde o penzijní reformu, to mě velice zajímá. Asi všichni budeme muset eh, se vydat na tuhle cestu. Některé země zatím tomu vzdorují. Jaké výhody vidíte eh, především v tomto směru, který jste si zvolili a jaké pokrytí očekáváte na Maltě? Děkuji, Pítře. Děkuji za tato slova. Pokud jde o snížení daní, mělo by to být neutrální. To znamená, není to snížení, který, které by vedlo k snížení příjmů. My se vlastně přesměrováváme z přímého zdanění na nepřímé. Na Maltě zhruba polovina našich příjmů je z daně z příjmu, tedy z přímých daní a druhá polovina z nepřímých daní zhruba. Pak je tady ještě pojištění, ale to je další zdroj. Ale je třeba se dívat i na rozložení příjmů. My jsme si vědomi toho, že podobně jako v mnoha zemích rozložení příjmu se zhoršuje. To znamená, procento chudoby na Maltě je jedno z nejnižších, ale zhoršuje se situace. A to bychom chtěli sledovat, zlepšit. Já jsem se tento týden sešla s ministrem sociálních věcí a už jsme to zkoumali s ohledem na rozpočet 2015, tak aby ty opravdu nízkopříjmové skupiny, abychom pro ně našli nějaké řešení pro děti a podobně. To bychom chtěli nějak kompenzovat. Pokud jde o ty důchody, Malta je jedinečná v tom smyslu, jak už jsem vysvětloval, že naše účast je tak nízká, to, ta důchodová zátěž, ten, tu důchodovou zátěž nese méně eh, lidí. Na, na většině zemí polovina lidí pracuje, ale v Maltě se k tomu neblížíme o 40 tisíc lidí. To znamená, eh, ta situace by se měla zlepšit a samozřejmě i ten závazek eh, je tady důležitý v souvislosti s, s, s dluhem, takže pokud budeme řešit ty dluhy, ty závazky, tak by se ta situace měla řešit od eh, příštího roku, to bychom, tak bychom vlastně omezili i to břemeno, které leží na příštích generacích. Máme proto společnou pracovní skupinu, moje ministerstvo, ministerstvo sociálních věcí, vytváříme různé modely a hledáme řešení. Nikdo by nechtěl teď platit za budoucnost, ale když se lidí zeptáme, chcete, aby vaše děti nebo vaši vnuci byli chudí důchodci, tak řeknou, že ne. A to potom vlastně lidi přiměje, aby dělali to, co třeba, do čeho se jim třeba tolik nechtělo. Takže vidíte, že už se mě stává větší politik, než když jsem byl tady. Už se učím prodávat ta uh, složitá politická opatření. Tak možná je to i takové povinné školení, eh, které jste absolvoval tady na Ekon. Liame, prosím. Děkuji, Sharon. Tak blahopřeji. Blahopřeji k tomu, co děláš, Edwarde. Já mám tu čest, že jsem mohl převzít eh, to téma statistik, které si tady měl na starosti. A já mám takový drobný problém s komisí. která po trialogu, kde jsme se dohodli s radou, eh, nyní eh, blokuje další postup. Hlasovali jsme v prvním čtení, eh, text jsme schválili a věrně jsme převzali všechny ty tvoje návrhy, snažili jsme se zůstat co nejvěrnější tvým návrhům, získali jsme širokou většinu a je vidět, že si opravdu na tomto tématu pracoval velmi ctižádostivě, takže tvoje, tvé práci se dostalo uznání v tomto hlasování. E, byl jsem překvapen, že v tom mandátu, který má být svěřen předsednictví Rady pro příští trialog, protože já doufám, že příští trialog se brzo bude konat, tak se tam vytváří blokační menšina a paradoxně v této blokační menšině je právě i Malta. Uh, a já bych tedy uh, se chtěla zeptat, jestli s tím můžeš něco dělat, protože to vlastně je tvoje téma. Děkuji. Tak to jste mě tedy dostal. Ano, já jsem se na to ptal. ptal jsem se, taková je skutečně eh, pozice Malty a řekli mi ano, no teď ale vlastně ty politiky vytvářím Eh, měl bych to asi vědět, ale určitě se tím budu zabývat. Byla by to asi škoda, protože statistika je vlastně jako nohy obra. Děláme spoustu užitečné práce s tím šesti balíčkem, dvou balíčkem, referenčními hodnotami, ale to všechno spočívá na těchto dvou nohou. A pokud vlastně má ty obr, ten obr nohy z hlíny, tak se zhroutí. A statistiky tedy opravdu musí být silným, přesvědčivým údajem. A my se o to všichni snažíme, protože revize čísel o HDP nebo nějaké chyby, to je velice problematické. E, včera jsem se účastnil prezentace Maltské centrální banky o možnostech produkce. Ukazuje se, že tyto možnosti rostou, ale komise z nějakého důvodu má dojem, že naopak se snižují. A pak se ukázalo, že i ty jejich e, odhady Ehm, míry účasti se snižují, což je nesmyslné, protože my máme řadu podpůrných opatření. A to jsou tedy technické, ale velice užitečné údaje. Nezávislost agentur, nezávislost Eurostatu, to jsou tak důležité záležitosti, protože jenom tak si tyto instituce získají respekt. Já jsem si eh, tím musel projít ve své vlastní kde se eh, zjistilo, že došlo k chybě a já jako ministr jsem to musel prošetřit, ale zároveň si zachovat odstup. Máme regulační orgán, Malcký statistický úřad, konzultovali jsme s nimi a tak dále. Takže určitě se podívám, co je třeba udělat, podpořím to a promluvím si případně jak s Eurostatem, tak eh, s radou, bude-li to třeba. Samozřejmě doufáme, že u takto důležitého dokumentu dospějeme eh, k dohodě. Děkuji mnohokrát. Tak teď máme tedy agenta na radě, to bude určitě velice užitečné. Eh, není to eh, poprvé, co jsme zjistili, že členské státy se snaží zablokovat to, čeho se vzdali v rozpočtovém rámci u statistiky. Eh, také to bylo u ESA eh, e 2020, ale nakonec se nám podařilo prosadit svou. Takže víme, jak rada občas postupuje, ale budeme se snažit působit co nejsilněji. Poslední otázka, Sabin. Eh, tak teď je na mě, abych vás, Edwardy, přivítal. Jsem rád, že jste tady dnes. Já jsem vlastně bývalý soused a několikrát eh, jsme také spolu diskutovali. Nejprve chci poblahopřát k tomu inovativnímu řešení eh, při práci na rozpočtu. Asi znáte i naší historii ohledně toho, eh, čeho jsme dosáhli u rozpočtu EU do budoucna. Nicméně jste vzhledem k té zkušenosti bývalého europoslance a nyní ministra, co si myslíš, že by se mělo změnit ve vztazích v komunikaci mezi Bruselem a členskými státy a co vidíš jako klíčovou otázku do budoucna? aby se Evropská unie posílila, abychom skutečně v reálném čase hovořili o solidaritě. Eh, víš, že jako eh, zástupci SD jsme o tom několikrát diskutovali a bohužel myslím, že zatím o tom jenom diskutujeme, takže předem děkuji za odpověď. Tak já se zaměřím na to jedno slovo, které si použil, solidarita. Lidé v zemích, jako je Malta, jsou zmateni, protože na jedné straně se jim říká, že když se vlastně pomáhá v rámci ESM nebo v rámci záchranného fondu, ať už to je Řecko nebo jakákoliv jiná země, že to tady je třeba tam přispět do těchto mechanismů, do těchto fondů a my tak tedy činíme. Eh, v našem parlamentu ohledně toho hm, panoval konsenzus a Malta vlastně jakoby dává více než jiné státy. 3,3 našeho HDP jsme tedy věnovali na tyto eh, dočasné i stále fondy. A pokud bychom se ptali, proč, tak eh, to je i stejný důvod, proč je nás jakoby více v Evropském parlamentu. Je tam prostě určitý přepočet, někdy je to v náš prospěch, jako v Evropském parlamentu, kde vzhledem k velikosti země jsme dobře zastoupeni, ale na druhé straně je tady vlastně ta druhá strana mince, která se pak týká takovýchto příspěvků. Podíváme-li se na eh, imigraci, sdílení břemene, tam pak ale najednou máme pocit, že jsme izolováni Přijíždějí ti eh, přistěhovalci, eh, chtějí tady žádat vlastně o status uprchlíka, chtějí eh, utéct těm neblahým podmínkám u sebe doma, riskují své životy, ale v tom jsme úplně osamoceni. To se netýká jenom Malty, ale i těch ubožáků, kteří zůstanou někde na moři. Takže na jedné straně solidarita znamená něco, na druhé straně solidarita zřejmě znamená něco jiného. A to trochu jsou z toho lidé rozpačití a projevuje se to třeba eh, i v nezájmu eh, eh, o volby, přestože Malta má poměrně vysokou účast ve volbách oproti jiným zemím. Malta se v tomto neliší od jiných zemí. A ten, tu vzdálenost eh, ku podivu nelze nějak eh, přemostit. Krize eh, samozřejmě mohla být příležitostí, abychom se více spojili, ale zatím k tomu nedošlo. Závěrem bych řekl, že musíme být mít pozitivního ducha, máme před sebou mnoho ctižádostivých plánů a třeba si zatím v něčem úplně nedorozumíme, ale my, co se nám nelíbí, je takový ten jednotný recept pro všechny. Neříkám, že malé země jsou zvláštní případ, ale určitě, já jsem si včera četl v novinách, že že ženský mozek a mužský mozek se výrazně liší a tak to je to vlastně i s těmi zeměmi neřekli tedy, který je lepší, který je horší, který ten mozek, ale řekli, že se liší. Takže a stejně tak to platí i pro ty země. A potom ten stejný recept nemůže fungovat všude stejně. Ty objemy, které jsou od nás očekávány, statistiky nebo jiné údaje, to, je, to jsou obrovská čísla. A některé malé země nebo ostrovy uh, uh, vlastně jsou eh, také členský stát, tak jako Německo, a vlastně se jim dostává stejného zacházení a musí se s tím nějak vyrovnat. Budeme se tedy snažit eh, vlastně přesvědčit, že je třeba i určité flexibility při přístupu k jednotlivým zemím. Zvláště nyní máme 28 zemí. Komise má před sebou 28 rozpočtů a ve velice krátkém čase musí zaškrtat všechna políčka a dojde k chybám. Právě eh, vlastně vyšla zpráva, podle které eh, eh, prostě došlo k chybě, že z 30 se stalo třeba 100 nebo z 40, 200 a podobně a museli se tyto chyby napravit ale my se díváme do budoucnosti s optimismem. Děkuji, Edvarde. Opravdu bylo velice potěšující, že jsi přišel mezi nás. Eh, myslím, že by to mělo být asi povinné, aby se každý stal členem ekonu, než bude ministrem financí, protože pak vlastně dokážeš eh, prezentovat ty věci Eh, je vlastně vidět, že si uvědomuješ ty problémy členských států podle jejich různé velikosti a to určitě pro nás je takový hodnotný vhled do toho života na druhé straně. Takže děkuji mnohokrát a těšíme se, že se zase shledáme.